Dear colleagues, please, thank you. prosím tisk, aby nám dovolil zahájit naši dnešní schůzi. Nejprve tedy přijmeme pořad jednání. Považuji ho tedy za schválený a děkuji vám. A kromě toho tedy vítám Mária Draghiho, předsedu Evropské centrální banky. Vítám ho na druhém měnovém dialogu letošního roku. První se konal 6. února, jak si možná pamatujete, a ten dnešní je spojen s veřejným slyšením s Mariem Dragim, co by předsedou Evropské rady pro systémová rizika. To veřejné slyšení bude následovat. Jak všichni víme, od posledního měnového dialogu se tedy měnová politika ECB nezměnila a to i pokud jde o hlavní parametry měnové politiky, bylo potvrzeno, že stávající opatření budou platit do konce roku a nebo dokonce ještě dále, pokud to bude potřeba. V každém případě tomu eh, tedy bude do té doby, než, se tedy dojde, než dojde k nějaké změně, pokud jde o inflaci. A řídící rada také je ochotná podniknout eh, změnu, změny, pokud dojde tedy ke změně k, eh, při prodeji aktiv. To znamená, že eh, počítáme s tím, že tady bude pokračovat obnova evropského hospodářství ve stávající podobě a zároveň tady eh, budeme eh, reagovat na jakékoliv mimořádné situace, ke kterým dojde. V tuto chvíli je to tak, že eh, měnová politika tedy sehrála důležitou roli při přípravě kanálů v rámci měnové politiky a zásadním způsobem to Eh, pomohlo ke snížení pákového efektu v Evropě, jak ve veřejném, tak soukromém sektoru. Již vidíme plody této politiky a vidíme, že tedy eh, se inflace přibližuje cílům ECB, pokud jde o inflaci. Eh, pan prezident Draghi nám tady představí základní cíle této politiky a zároveň bude hovořit o dopadech Brexitu na finanční stabilitu, stabilitu a následně se budeme věnovat v diskuzi s poslanci dvěma bodům, které mm, členové výboru vybrali při přípravě, a sice finanční inovace a zároveň dopady na monetární politiku a dále otázce toho, jestli e, růst dlouhodobých úrokových e, sazeb nebyl e, přílišný. My jsme se tedy na tyto dvě otázky připravili a to na základě odborníků jako obvykle. Pokud jde o to druhé téma, tak dokument jasně eh, dokazuje, že růst eh, dlouhodobých úrokových sazeb od, roku, od eh, srpna roku 2016 je dán jednak vývojem v USA a na druhé straně je to dáno politickým napětím, které, se, které zavládlo v Evropě a to tedy vedlo eh, k vyšším politickým rizikům. Eh, to, ten druhý faktor eh, tedy může jít ruku v ruce s výsledky voleb, ale v každém případě si musíme uvědomit, že by to mohlo zvrátit výsledky, některé pozitivní výsledky, ke kterým došlo především v, periferním, v periferních zemích. To znamená, že máme velmi mnoho zajímavých bodů, o kterých můžeme eh, diskutovat a já v tuto chvíli předávám slovo panu mm, prezidentovi Dragimu. Prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení členové výboru pro hospodářské a měnové záležitosti, dámy a pánové. Já jsem velice rád, že jsem opět zde ve vašem výboru a že máme již druhé slyšení za tento rok, tedy pravidelné slyšení. Také jsem velice rád, že téma eh, pro dnešní slyšení je právě finanční inovace. Byť je to pouze jeden element celého toho inovačního procesu, kterým, který v hospodářství probíhá. Nicméně je to proces naprosto rozhodující, vzhledem k tomu, že finanční trhy při alokaci zdrojů hrají zásadní úlohu. Dříve než se pustím do tohoto tématu, rád eh, bych eh, se podíval na stručně na měnovou politiku a zhrnul hospodářskou situaci. Hospodářské eh, zlepšení se stává stále solidnějším, šíří se do dalších sektorů a členských států a HDP v eurozóně se již 16 měsíců Eh, za sebou zvyšuje a během první čtvrtiny roku 2017 se pohyboval kolem 1,5. Nezaměstnanost je na nejnižší úrovni od roku 2009 a rovněž eh, úroveň eh, spotřebitelských cen je na nejpříznivější úrovni za posledních šest let. Stále se také snižují možná rizika pro dlouhodobý hospodářský výhled a určitá rizika, kterým jsme čelili na konci loňského roku, se rovněž snížila. Spotřeba domácností je hlavním motorem hospodářského rozvoje a je zde tedy menší riziko globálních faktorů. V uplynulých eh, měsících eh, však eh, došlo k určitému vývoji, který ukazuje, že jsou zde i určité tlaky na snižování inflace a v mnoha členských státech není dostatečně vysoká míra mest tak, aby šlo zajistit, že naše střednědobé cíle v oblasti inflace budou dodrženy. Potřebujeme splnit ještě celou řadu podmínek, které ve velké míře závisejí právě na měnové politice. V červnu Rada guvernérů obdrží úplnější sadu informací o budoucím vývoje a, vývoji a poté bude e, schopná vypracovat podrobnější plán možných rizik do budoucnosti. My jsme přesvědčeni o tom, že velká podpora měnové politiky rovněž prostřednictvím pokynů je stále ještě nezbytná pro to, aby ty zdroje, které nejsou dostatečně využívány, byly absorbovány a také proto, aby se inflace stabilizovala na úrovni kolem 2% v nějakém rozumném střednědobém horizontu. Požádali jste mne, abych dnes s vámi hovořil o dynamice dlouhodobých úrokových sazeb. V uplynulých dekádách eh, výnosy eh, z dluhopisů, tedy ty dlouhodobé výnosy, eh, by se snížily jak v reálné, tak v nominálním ohledu. Pokud jde o skutečné výnosy a jejich pokles, tam je to působeno strukturálními faktory, což eh, je způsobeno například tím, že lidé stárnou a více si ukládají peníze, připravují se na důchod. Také zde máme vysokou míru veřejné zadluženosti a zpomaluje se eh, také, zpomalují se také výnosy eh, z investic. Tím vším se samozřejmě musíme zabývat na té strukturální úrovni, jak národní, tak evropské. Naše měnová politika se snaží řešit tu cyklickou komponentu rovnováhy mezi požadavky na investice a spořením obyvatelstva. Tím, že podporujeme nominální příjmy se snažíme stimulovat spotřebu a investice, což jsou nezbytné podmínky pro to, aby se investice opět vyšplhala někam k těm dvěma procentům, byť by je tedy neměla překročit. A měnová politika by v dlouhodobém horizontu měla také vést k vyšším úrokovým sazbám. A nyní se podíváme na význam finančních inovací. Vztah mezi úsporami a investicemi mne přivádí k tématu, které jste si pro dnešní slyšení zvolili. Větší finanční efektivita v eurozóně je naprosto klíčová pro to, aby se zlepšila alokace kapitálu a aby kapitál byl také produktivně využíván. Inovace v oblasti finančních nástrojů, služeb a infrastruktuře Stejně tak jako změny v organizaci finančních trhů mohou hrát v tomto ohledu velice významnou úlohu. Finanční inovace je neustálý eh, proces. K inovacím i v minulosti vždy docházelo. Vezměme si například eh, zavedení zajištěného dluhu nebo různých eh, typů dluhopisů také jsme se snažili řešit například informační asymetrii a podobně. Některé ty další inovace byly naopak zaváděny, aby byly sníženy transakční náklady a staly se součástí našich každodenních životů. Vezměme si například kreditní karty nebo bankomaty. Dnes máme i finanční technologie, to znamená moderní technologie jsou aplikovány na finanční služby a to má potenciálně naprosto přelomovou transformační sílu. My samozřejmě eh, musíme lépe pochopit jejich dopady, musíme také pochopit eh, s tím související rizika a tam, kde to je potřeba, upravit regulační rámec a také jakožto instituce se k tomu musíme přizpůsobit a tam, kde je to odůvodněné, bychom inovaci měli podporovat. Dovolte mi také zmínit několik konkrétních případů toho, jak jsou finanční technologie pro naše úkoly přímo relevantní podrobné znalosti toho, jak, ekonomik, jak finanční toky ovlivňují ekonomiku, je pro nás naprosto eh, zásadní. A finanční technologie a finanční inovace mají eh, potenciálně velice závažné dopady pro budoucí podobu měnové politiky a finančních podmínek. My jsme Evropskou eh, centrální bankou, tedy eh, máme na starosti eurozónu a snažíme se veškeré změny pečlivě sledovat. Vydáváme euro a jako taková má Evropská centrální banka statutární zájem na bezpečnosti a efektivitě platebních systémů a tržní infrastruktury. Jednou eh, z nejdůležitějších oblastí v oblasti technologií jsou takzvané DLT, Distributed Ledger Technologies, například eh, takzvaný blockchain. Vzhledem k tomu, že se tato oblast velice rychle rozvíjí, potřebujeme neustále monitorovat a vyhodnocovat další možná rizika, která vyplývají z toho, že se používají nové technologie, právě například DLT, na platby a eh, clearing a také na platební infrastruktury. Jedno takové možné riziko spočívá v tom, že dojde k větší roztříštěnosti trhu, pokud se budou aplikovat eh, různé eh, přístupy k těm DLT v různých členských státech. Potom eh, ten rámec dohledu nad eurozónou musí být jaksi také zachován globálně, protože zodpovědnost za, máme zodpovědnost za eurozónu jako celek. A v souladu s naším mandátem je také třeba, abychom zajistili bezproblémové fungování platebních systémů. Finanční technologie dávají finančnímu sektoru obecně šanci poskytovat lepší služby společnostem a domácnostem. A finanční eh, technologie mohou například eh, umožnit bankám omezit eh, náklady přizpůsobit své podnikatelské modely, vytvářet další příležitosti a společnosti, které tyto technologie vytvářejí, mohou fungovat jako dodatečný eh, kanál pro poskytování úvěrů, například v rámci tzv. peer-to-peer eh, půjčovacích platform. Zároveň je zde větší, stále větší význam nebankovních institucí a s tím jsou ale také spojena určitá rizika. Je velice důležité revidovat obezřetnostní rámec, eh, který se vztahuje na nebankovní instituce, které využívají těch nových finančních technologií, tak abychom zajistili rovné hrací podmínky mezi těmi zavedenými a novými hráči na trhu a také musíme mít odpovídající nástroje na řešení těch nových rizik. Proto jsme plně zapojeni do práce na řešení těchto problémů na evropské i na jednotlivých národních úrovních. Rizika spojená s využíváním nových finančních nástrojů musíme pečlivě monitorovat také v souvislosti s rostoucím nebezpečím kyberútoků. Eh, rizika eh, v oblasti eh, kyberkriminality jsou předmětem práce jak banky, tak evropských institucí a Evropská centrální banka se tímto tématem již od počátku zabývá z mnoha různých Úhlu Jakožto subjekt, který vykonává dohled, musíme zajistit, že jak ty jednotlivé systémy, tak celá ta síť budou odolné proti kyberkriminalitě. My velice pečlivě monitorujeme ta možná rizika z nových finančních nástrojů, ale také samozřejmě chceme inovaci podporovat tím, že fungujeme jako operátoři. V červnu 2015 eh, jsme spustili určitou eh, platformu, která je nyní jedním z hlavních nástrojů v oblasti eh, kapitálového trhu a zajišťuje také vysokou úroveň služeb, které jsou poskytovány po provedení platby. Finanční integrace a finanční rozvoj, to jsou dvě oddělené věci, které jsou ale navzájem propojené. A my samozřejmě musíme budovat nezbytnou instituci- nezbytný institucionální a regulační rámec, ale musíme dbát na to, aby se tyto dva pilíři navzájem posilovaly a přispívaly tak k lepšímu fungování finančního systému. Proto evropští zákonodárci i zde mají velice důležitou úlohu. Celoevropský harmonizovaný regulační rámec na regulování nových finančních technologií a nástrojů přispěje k vytvoření rovných hracích podmínek již od počátku. A to zase posílí přeshraniční expanze, expanzi a přeshraniční investice. Jak vidíte, finanční technologie mohou tedy zlepšit efektivitu finančního trhu, vytvořit lepší produkty a snížit spotřebitelům ceny. Ale jsou zde i další rozměry a tím jsou právě ta potenciální rizika a rovněž se objevují potřeby další věci regulovat. My se samozřejmě musíme snažit na to odpovídajícím způsobem zareagovat, patrně těch eh, regulačních eh, reakcí, těch eh, právních úprav, které bude třeba přijmout, bude více. Musíme se zaměřit na obezřetnostní otázky, na ochranu spotřebitelů a tak dále. Ale zároveň bychom neměli bránit tomu vývoji tím, že budeme tuto oblast regulovat. A na závěr bych tedy chtěl říci, že přestože hospodářská situace je nyní v zásadě pozitivní. Měli bychom si uvědomit, že stále ještě potřebujeme větší růst produktivity a proto potřebujeme inovace, potřebujeme strukturální reformy, abychom vytvořili takové podnikatelské prostředí, které umožní inovaci a zároveň potřebujeme takové regulační prostředí, které tomu bude přizpůsobeno jak na národní, tak na evropské úrovni. Chceme zajistit, že Evropská hospodářská měnová unie bude prospívat, proto musíme aktualizovat institucionální rámec a měli bychom být proto připraveni inovace podporovat tam, kde to je nezbytné, eh, včetně v různých oblastech fungování EMU. Já se nyní velice těším také na debatu, kterou eh, zahájí Reflection Paper Evropské komise a který se bude týkat právě Evropské hospodářské a měnové unie. Děkuji mnohokrát za pozornost a jsem připraven zodpovědět vaše dotazy. Děkuji, pane prezidente Draghi, za velmi obsažné úvodní sdělení. Velmi si ceníme vaše, vaší detailní analýzy, pokud jde o finanční uh, inovace. Náš výbor nedávno přijal zprávu na toto téma. To znamená, že to, co jste nám řekl, do značné míry odpovídá tomu, k čemu jsme i my dospěli. Nyní tedy dotazy ze stran poslanců. Nejprve Brian Hayes, prosím. Děkuji, pane prezidente, a vítejte u nás ve výboru. Jsem velmi rád, že jste hovořil o finančních technologiích, protože, jak řekl pan prezident, pan předseda, pan, my jako Evropský parlament jsme se tomu nedávno věnovali a jsme si vědomi šancí, které to skýtá. Mám na vás dva dotazy. Za prvé, je to otázka týkající se Brexitu. A Souvisí to s tím, že banky se budou přesouvat ze Spojeného království do eurozóny. ECB za spolupráce s národními regulátory mm, připravuje kroky pro udělení bankovních licencí, tak aby se tyto banky mohly usadit v eurozóně. A Daniel Noja, váš kolega e, a Esma Aniopa e, k tomu řekli, že by tady mohlo tedy dojít k regulatornímu tlaku, pokud jde o dohled v eurozóně a že tady tedy nebude, nebudou volné, eh, rovné podmínky. A proto se ptám, co může Evropská centrální banka udělat pro to, aby tady byly spravedlivé podmínky při rozhodování o tom, kam tyto banky půjdou, do kterého členského státu. Já si myslím, že to je velmi důležitá otázka. A druhá otázka se týká Irska. Jak víte, v době bankovní krize jsme měli tedy eh, jednu banku, eh, která je tedy jednou z eh, systémově významných bank, z těch 250 systémově významných bank a irská vláda ji chtěla částečně prodat. A já mám na vás dva dotazy. Za prvé, domníváte se, že nyní je na čase, aby tato banka byla z části prodána a mohli byste, mohli byste irským občanům říct, jak by to tedy vypadalo, jestli by to při, přispělo eh, ke stabilnějšímu bankovnictví pro irské občany, jestli by to tedy do budoucna stabilizovalo bankovní systém v Irsku. Děkuji. Pokud jde o ten první dotaz, tak je to samozřejmě tak, že interně se ECB připravuje na dopady spjaté s tím, že tedy eh, dojde k Brexitu a to samozřejmě zahrnuje i aspekty dohledu. Banky se připravují na Brexit, na odchod Spojeného království ze, z Evropské unie, plánujeme nutné kroky, jsme s nimi tedy v těsném kontaktu. Ale jak jste sám řekl, není to pouze naše záležitost, záleží také na příslušných orgánech na vnitrostátní úrovni. Jsme ochotní bankám pomoci při organizaci jejich aktivit v rámci eurozóny, ale je velmi důležité, aby tyto banky přijaly všechny nutné kroky včas. To znamená, že veškeré ty přípravy musí při proběhnout včas. Nepochybně budeme mít možnost o tom ještě diskutovat, ale celá řada rizik, která jsou spatřována Eh, v souvislosti s Brexitem, je možno eh, zvládnout. Celou řadu těchto rizik je možno zvládnout. Eh, mnoho z nich se vůbec neprojeví. A do toho tedy je zapojeno mnoho aktérů. Jedním z nich jsou právě banky, které se na to musí začít připravovat včas. Bylo řečeno, že všechny banky, které působí v oblasti eurozóny, tedy dostojí standardům, které se na ně vztahují. To je eh, tedy důležité, eh, je důležité, aby po Brexitu tedy nebyla narušena stabilita těchto bank, ale jak jste sám řekl, jsou tu určitá rizika, která jsou spjatá eh, s fragmentací nebo roztříštěností dohledu a to my z části tedy řešit nemůžeme. E, banky si musí stanovit e, podmínky pro své pobočky ve třetích zemích a vy jako legislativní orgány tedy budete muset zajistit, že e, podobná rizika se setkají s podobným přístupem a že se tedy vyhneme těm rizikům co možná nejvíce během toho procesu. A pokud jde o tu druhou otázku, kterou jste položil, já musím říci, že záleží čistě na irské vládě. E, právě ona tedy musí rozhodnout o tom, jestli tato banka bude prodána nebo ne. Pokud to mám říci obecně, tak jde o to, abychom tedy e, přes, e, přesunuli to riziko držení aktiv od klientů bank. A musím říci, že situace v Irsku se tady od dob eh, krize zlepšila, to znamená, že eh, k pokroku tu nepochybně došlo. Děkuji. Thank you also for... Děkuji, děkuji vám za to, že jste eh, tady zmínil ty zprostředkovatelské obchody a my tedy jsme si těchto problémů vědomi a budeme se snažit o těsnou spolupráci všech zúčastněných eh, aktérů, včetně eh, vnitrostátních orgánů, tak abychom eh, se tedy snažili ty, ta rizika co možná nejvíce omezit. Já nevím, jestli to je dobrý příklad, ale já se budu trošku opičit o EPP. Mám dva dotazy. Vy jste jedním z autorů zprávy pěti předsedů, pane Drágy, a také jste řekl, že pokud jde o fungování Evropské hospodářské a měnové unie, bychom se měli zabývat i institucionálním rámcem. To jsou takové částečné myšlenky, především ten evropský eh, stabilizační eh, mechanismus by se vlastně stal měnovou unii, která by ale jaksi zůstávala pouze v tom inter, eh, mezivládním rámci. Myslíte si, že by bylo vhodné, aby ta Evropská měnová a hospodářská unie eh, mohla fungovat tak, eh, co, jak k tomu lze přispět, co pro to lze udělat. A potom pokud jde o stávající politiku Evropské centrální banky, vy máte závazek do konce letošního roku a občas zde vidíme různý pohled, různé hodnocení toho, co budete dělat po konci roku. Například se to týká vývoje mest a podobně. A v Berlíně jsme slyšeli, že Již eh, od června by určité kroky v oblasti eh, podpory eh, mest mohly nastínit další vývoj. Co nám k tomu můžete říci? Děkuji. Já s vámi souhlasím, byť bych to asi neměl říkat, Nicméně zpráva pěti předsedů je takovým prvním eh, pokusem mít nějaký plán pro vývoj v budoucnosti. Je pravda, že se zde zvažuje jeden spíše krátkodobý a jeden spíše dlouhodobý časový horizont. Ta změna v tom eh, mechanismu, tam to možná bude vyžadovat určité změny smlouvy, nicméně myslím si, že je ještě příliš brzy něco rozhodujícího k této věci nyní říkat. Budeme to ještě muset podrobněji prostudovat. To, co je důležité, je, že ten náš přístup eh, by neměl být kusí. My bychom měli být schopni kolektivně definovat cestu, kterou se chceme vydat a která nás zcela nezbytně dovede ke konvergenci, která se stále více bude opírat o instituce a méně o pravidla, tak jak je tomu nyní. Toto je velice důležité, abychom měli jakousi globální cestu, abychom se ne, abychom nepostupovali krůček po krůčku. Ta druhá otázka se týkala naší měnové politiky. Jak víte, příští týden se setká Rada guvernérů, bude se zabývat měnovými otázkami a Rada guvernérů eh, poté bude mít k dispozici ty eh, nové plány týkající se zaměstnanců. Já jsem to již zmínil v úvodu. Výhled, pokud jde o růst, se zlepšuje a bude se zlepšovat i nadále. Hospodářská obnova je stále solidnější, protože se více opírá o spotřebu, nikoli o export. A také je široká, protože zasahuje mnoho různých členských států a odvětví. Takže hospodářská obnova se rozšiřuje. A my na to máme ukazatel, takzvaný disperzní index, a čím méně je tento index, eh, si čím je nižší, tím je hospodářská obnova širší. A vidíme, že hodnota tohoto indexu je nyní stejná, jako byla v roce 1997, tedy velice dlouho před krizí. Co to znamená? Znamená to, že mnoho problémů, které jsme měli v době krize, jako například finanční roztříštěnost, problémy v oblasti měnové politiky a velice nerovnoměrný růst jednotlivých zemí eurozóny, že tyto problémy už nyní skončily. Máme je za sebou. Zároveň, pokud jde o inflaci, ta je stále velice nízká, byť tedy ta celková je 1,1%, tak tam, to bylo hlavně eh, z důvodu eh, navýšení eh, růstu energii, cen energií, ale ceny energií se zase mohou snížit. A pokud z toho růstu inflace vyloučíme ceny energií a potravin, tak inflace zůstává pořád velice nízká. A růst mest je také poměrně nízký, byť se začínají objevovat určité náznaky růstu v některých eh, oblastech Evropy a také nárůst výrobních cen, tak stále ještě je to nárůst velice mírný pro to, abychom naši měnovou politiku kvůli tomu měnili. Takže ty projekce, ty výhledy, ty eh, spočívají na té, vycházejí tedy z té situace, která se dosud nezměnila. Děkuji. Κύριε Ντράγκη, πότε και υπό ποιε προποθέσει θα αποφασίσει. Děkuji mnohokrát. Já bych se chtěl e, zeptat, za jakých podmínek a kdy se Evropská centrální banka rozhodne Řecko zařadit e, do e, quantitative easing, kvantitativního uvolňování. A potom Řecká centrální banka v letech 2015 až 2016 eh, vynaložila 42,5 miliardy eur. A chci se zeptat, za jakých eh, podmínek eh, bude v rámci programu CBPP3 moci kupovat eh, dluhopisy řeckých společností, čímž by podpořila růst nových pracovních příležitostí a růst řecké ekonomiky. A dále mám pro vás jeden návrh, který se týká evropské měnové politiky v eurozóně. Je to eh, žádost, kterou jsem přednesl 7. května ve Štrasburku v Evropském parlamentu. A chtěl bych se zeptat, zda by ten eh, evropský bankovní systém mohl být flexibilnější a decentralizovanější, tak aby jednotlivé centrální banky zemí eurozóny mohly přijímat měnovou politiku, která by byla přizpůsobena hospodářství dané, eh, daného členského státu. A také by tam eh, bylo jistě dobré mít také určité politické nástroje. Jinými slovy, řecká eh, centrální banka, chci se zeptat, kdy tedy bude mít přístup ke eh, k kvantitativnímu uvolňování a připomínám, že eh, asi 60 procent našich eh, aktiv je uloženo u ECB. Thank you. Response... Ano, děkuji. Nejprve bych chtěl odpověď na vaši první otázku. Za prvé, my potřebujeme úspěšné uzavření současných jednání a z tohoto hlediska tedy do, eh, vítáme dohodu, ke které došlo, která byla uzavřená a e, zároveň tedy musíme e, přiznat, že nebylo dosaženo dohody, pokud jde o míru zadlužení. Až budeme mít k dispozici odhad udržitelnosti ze strany dalších institucí, tak e, potom řídící rada ECB bude muset přijmout další kroky v plné nezávislosti a bude muset počítat i s dalšími scénáři. To rozhodnutí bude muset být přijato i na základě všech rizik, jak jste opakovaně konstatoval. To znamená, že nejprve musíme dosáhnout dohody v úplnosti a musíme najít opatření, která umožní to, že zadlužení tedy bude eh, trvale udržitelné. A pokud jde o ten druhý návrh, tak ano, pokud bychom tu měli 19 centrálních bank, 19 eh, eh, samostatných měnových politik, tak by to vedlo k tomu, že budeme mít 19 různých měn. Ale my tu máme jednu měnu a proto tady potřebujeme jednu měnovou politiku. A my máme cíle, které jsou definovány na evropské úrovni, nejsou definovány na, jednotliv, na úrovni jednotlivých členských států. Tady hovoříme například o inflaci eh, hovoříme o inflaci pro eurozónu jako cel, celek a ne o cílech inflace pro jednotlivé členské státy. Děkuji. E, ještě jeden doplňující dotaz. Ještě eh, minutku. Já jsem vám dal velice konkrétní dotaz, který se týkal eh, řecké eh, banky, která v rámci QE vynaložila 42,5 miliardy eur. A chci se zeptat, za jakých podmínek bude řecká centrální banka moci nakupovat dluhopisy řeckých společností a řeckých bank v rámci kvantitativního uvolňování. Děkuji. If and when pokud to bude tak, že bude kvantitativní uvolňování rozšířeno i na Řecko, tak nepochybně eh, tady bude, dojde k uznání eh, těchto peněz v rámci programu nákupu korporátních dluhopisů, pokud splní příslušná kritéria, která byla stanovena pro společnosti, které se chtějí stát součástí tohoto programu. Děkuji, to je všechno. Ramon Tremoza, prosím. Grazie, Gualtieri. Děkuji, pane předsedo Gualtieri, pane předsedo Draghi, vítám vás opět v Evropském parlamentu. Já mám otázku, která se týká transparentnosti. Od června 2016 Evropská centrální banka nakoupila více než 75 miliard dluhopisů od soukromých korporací v rámci svého programu pro nákup. Já jsem vždycky o tom programu měl určité pochybnosti. Myslím si, že to narušuje hospodářskou soutěž mezi evropskými podniky. Také je zde nedostatek transparentnosti, což to celé ještě zhoršuje. A v Německu máme osvědčený postup Bundesbank, eh, která eh, zveřejňuje určité eh, tedy jména těch společností. Takováto praxe ale nefunguje v jižní části Evropy takže kde v zásadě ty objemy, za které byly společnosti eh, koupeny, nejsou zveřejňovány. Mnozí eh, členové tohoto výboru eh, se v písemné otázce, kterou jsme vám zaslali před dvěma týdny, dotazovali na tento program. Myslíme si, že nedostatek transparentnosti škodí ECB a myslím si, že to je škoda, protože Evropská centrální banka udělala obří kroky směrem k transparentnosti. Například se e, zveřejňují e, cíle program Rady guvernérů a další parametry, které jsou zveřejňovány, což ukazuje, že čím větší je transparentnost, tím se uh, pozice ECB posiluje. Chci se tedy zeptat, eh, zda eh, budete mít eh, více požadavků na transparentnost také pro národní banky. Ano, děkuji. Obdržíte písemnou odpověď na vaši písemnou otázku, protože to byla tedy otázka k písemnému odpovězení. Odpovíme na ní písemně. Rád bych řekl, že je tu šest národních centrálních bank, které jsou součástí tohoto programu a které zveřejnily seznam eh, těchto korporací, které, eh, kterých se to týká. Zájemci, které, kteří by se toho chtěli účastnit, mohou získat eh, příslušné informace a kromě toho jsou ty informace ke stažení tedy na webových stránkách ECB. A v každém případě se tedy dojde k tomu, že e, se ty dluhopisy vrátí v závislosti na tom, e, odkud pochází. Každá národní banka tedy může dle svého uvážení rozhodnout o tom, jestli tedy zveřejní další informace, které se toho týká. Kromě toho těch dluhopisů e, týká se to tedy národních centrálních bank. Není to až tolik v našich rukou. Domníváme se, že informace, které Evropská centrální banka poskytla, jsou dostatečné, to znamená, že tady nemáme za to, že by bylo dobré to zveřejňování informací centralizovat. V tuto chvíli je to skutečně v rukou jednotlivých eh, národních centrálních bank a my tady eh, eh, k tomu nechceme vydávat nějaké další informace, ale jak jsem řekl, na svou otázku k ústnímu, písemnému zodpovězení obdržíte včas písemnou odpověď. Děkuji. Pane Draghi, já se domnívám, že bez dostatečné transparentnosti podstupujeme riziko, že monetární politika bude národními centrálními bankami zneužita eh, ke velmi zvláštnímu způsobu kapitalismu. Například ve Španělsku bylo zveřejněno, nebo se proslýchá, že eh, velké korporace získali 50 všech těchto transakcí ve Španělsku. To znamená, že se domnívám, že bychom měli získat tyto informace, že by je tedy Evropská centrální banka měla soustředit na své úrovni, že by měla soustředit informace ze všech centrálních bank. Eh, musíme se soustředit na disciplínu, která na trhu bude vládnout, protože jinak budeme živit společnosti, které nemají šanci na přežití. Já bych vás rád ujistil, že společnosti, kterých se to týká, byly vybrány na základě kritérií rizikovosti a nechceme eh, upřednostňovat tu či onou společnost na úkor jiné. Jsou to určité, určitá pravidla, určité pokyny. Eh, ty banky, které prováděly nákupy, rozhodly o objemech eh, za spolupráce s ECB. My nebudeme zveřejňovat ani ty objemy, ani ty pokyny protože bychom tedy eh, podnítili aktivity účastníků trhu, které by eh, vlastně bránily tomu, abychom dosáhli našich cílů. Rád bych se zeptal, kdy ten program skončí. Eh, je to součást toho probíhajícího programu, je to součást našeho základního postoje k měnové politice a rozhodne o tom tedy budoucí rada. Děkuji. Michal Urban Crespo. Děkuji, pane předsedo. Pane Drági, otázka záchrany bank eh, neustále je předmětem eh, debaty eh, ve Španělsku. Jak víte, tak poradní společnost Deluat dostala pokutu, protože ve své zprávě, ve které auditovala společnost Bankia, představila dvě, měla 12 závažných chyb, kterými vlastně ukrývala určité ztráty eh, banky, té společnosti Bankia. A pan eh, Rodrigo eh, Rato když eh, byl eh, předsedou společnosti banky a tak eh, dával smlouvy společnosti, auditorní společnosti Lezard a zároveň od této společnosti dostával peníze na svůj účet. Zde dochází k tomu, že vlastně neustále během té záchrany eh, bank eh, jsou jako auditorní společnosti používány ty čtyři velké auditorní eh, společnosti. A vlastně celý ten evropský finanční systém je kvůli tomu velice zranitelný. No já bych se chtěla zeptat, Evropská centrální banka mohla by s tím něco udělat? To je vlastně oligopol několika těch společností. A v podstatě je velice důležité zabránit eh, takovému to podvodnému jednání. A co byste řekl na nějakou nezávislou ratingovou agenturu, která by, eh, která by tedy nebyla soukromá a vlastně by se tím celý tento problém vyřešil a oligopol by byl ukončen? Thank you. Uh... Děkuji. Já nebudu komentovat konkrétní instituce. Chtěl bych říci, že vám poskytnu písemnou odpověď, protože v současnosti není jasné, kdo si ty auditory vybírá a jakým způsobem. Takže ať eh, může to být DG Comp, může to být ECB, eh, e já budu schopen všechno to lépe vysvětlit v písemné odpovědi. Návrh na nezávislého auditora. To je zajímavý nápad, já jsem o tom také přemýšlela, ale prozatím na to nemám žádný pevný názor. Děkuji. Děkuji. Filip Lambert. Dobré odpoledne, pane předsedo, mám dva dotazy, budu se snažit hovořit stručně. Nejprve k eurozóně. Nová situace ve Francii samozřejmě nabízí určité nové možnosti a já bych byl rád, kdybyste eh, pohovořil o eh, jaksi eh, tom rozpočtu, evropském rozpočtu a rozdělil to do tří oblastí. Něco, co musíme mít, něco, co bychom mohli mít a ten třetí by byl to, co určitě mít nemůžeme. A pokud jde o prováděné tržní reformy, ty jdou eh, směrem flexibilizace pracovního trhu. Podobně jako tomu došlo dříve v Německu na začátku 90. letech. Pokud se, pokud narůstá zaměstnanost, tak většinou ale ta nová pracovní místa jsou pouze na částečný úvazek, nejsou to místa na dobu neurčitou, a ne úplně všechna ta pracovní místa jsou špatná, ale ta kvalita je spíše horší. Mě nezajímá míra nezaměstnanosti, mě zajímá míra zaměstnanosti. A pokud to vyjádříme plným eh, ekvivalentem, tak ta je 75 eh, ve Švédsku. Eh, v těch 60 procent se to pohybuje například v Belgii 63 nebo v Německu a v Itálii je to pouze něco nad 50%. Takže pokud se na to podíváme takto, z hlediska plné zaměstnanosti nebo těch řádných pracovních míst, tak my jsme eh, daleko od eh, skutečného zvyšování zaměstnanosti. Takže ty eh, reformy nebo ta vaše opatření patrně nejsou tak úplně účinná. Chtěl bych vědět, jak se na to díváte. K vaší první otázce. Měli bychom se nyní zamyslet a měli bychom uvažovat o budoucnosti a připravit budoucnost tak, aby ty jednotlivé kroky byly jasnější a měli bychom se dávat dívat dále do budoucnosti. Pokud jde o ten konvergenční rámec opírající se o pravidla, podívejme se na to, kde ho ještě lze zlepšit. Ze zkušenosti za posledních několik let se ukazuje, že Evropská hospodářská a měnová unie odolala krizi, ale velmi těsně se přiblížila některým velice kritickým situacím. A je proto přirozené přemýšlet o nějakém konstruktu, který by nebyl tak často ohrožován, jako jsme toho byli svědky v minulosti. A z tohoto pohledu Evropská hospodářská měnová unie stále ještě křehká zůstává. Je třeba ji dokončit. A my víme, že část té zranitelnosti vyplývá právě z toho, že ta unie dosud dokončená není. My se musíme posunout kupředu v mnoha různých oblastech. Ještě spoustu věcí můžeme udělat, řadu z nich můžeme udělat velice rychle nebo v krátkodobém horizontu. A důležité je také, abychom se začali zamýšlet eh, nad budoucností a nebáli se změnit smlouvy, pokud to bude potřeba. A neměli bychom se cítit při těch úvahách vázáni smlouvami. Již to je velký krok ku předu. Vyvázat se z toho omezení smlouvami. My jsme několikrát hovořili o tom, že ta takzvaná fiskální kapacita je jednou z cest, jak dokončit tu Unii. A Unie by se díky tomu stala mnohem odolnější na různé šoky, které Unii v různých oblastech různými způsoby zasahují. Jakákoliv skutečná Unie ale má federální rozpočet. Otázka je ale, jak se k tomu dopracovat. A již jsme to říkali i v minulosti. K tomu je nejprve třeba důvěry mezi jednotlivými zeměmi a konvergenci. Pokud bude Unie příliš heterogenní, bude inherentně křehká a zranitelná. Abychom se pohnuli k větší konvergenci, musíme nejprve dokončit to, co jsme naplánovali a to, co v současné době děláme. To musíme dokončit. Ale velice důležitá je také konvergence politická. A zde potřebujeme strukturální reformy, potřebujeme dokončit bankovní unii, potřebujeme uh, Eh, streamlinovat eh, fiskální politiku a tak dále. To vše je součástí toho procesu směrem ke konvergenci. A nyní se dostanu k té reformě pracovního trhu. Já si myslím, že v první řadě to, co říkáte, je naprosto pravda. To, že se zvýší počet pracovních míst, nezapomínejme, že uplynulých třech a čtyřech letech došlo k vytvoření asi pěti milionů pracovních míst, mnohem více, než bylo vytvořeno před krizí. Takže to je pozitivní zpráva. Na druhé straně je samozřejmě pravda, že některé, některá tato místa nejsou kvalitní. Co s tím? Také bych rád řekl, že většina zemí Evropské unie již eh, provedla reformu pracovního trhu tak, aby ty trhy byly flexibilnější. Nyní je ještě třeba přikrušit k další sadě reform, které musí vytvořit takovou situaci, že ti nově zaměstnání lidé budou mít dostatečné dovednosti, aby byli schopni vykonávat eh, nějakou práci dlouho po dlouhou dobu. Proto musí některé země přikročit také k reformě vzdělávacích systémů. To je druhá stránka věci. Já samozřejmě jsem vždy zastával potřebu učinit trhy flexibilnější, ale zároveň je třeba zdůraznit to, že musíme aktualizovat naše systémy vzdělání, tak abychom lidi připravovali na práci, kterou budou moci vykonávat po dlouhou dobu a Samozřejmě tím se zvýší produktivita, vzrostou mzdy a bude to situace prospěšná ze všech možných úhlů. Děkuji. Pravděpodobně vás nemusím upozorňovat na to, že tento výbor a tento parlament přijali zprávu, která hovoří o tom, že bychom tedy měli vytvořit nástroje, které povedou k absorpci rizika. Budu se snažit o konvergenci. E, nyní další kolega, prosím. Děkuji. Já bych se přeci ještě pokusil do, podat doplňující otázku. Vím, že vždy odpovídáte na tuto otázku stejným způsobem, ale zkusím to. Rád bych věděl, kdy zastavíte kvantitativní uvolňování, což by bylo dobré také pro důchodce a pro střadatele v eurozóně. Eh, vím, že Evropská centrální banka nemůže dělat politiku. Říkáte, že to vždy děláte pouze kvůli cenové stabilitě. Na druhou stranu si myslím, že politiku děláte, neboť zadarmo podporujete jich Evropy. A eh, což vlastně umožňuje také to, že Německo může dobře vyvážet. A Stretchfond eh, 2015 do vašich bilancí dal mnoho miliard, které jsou nyní problematické. Jedna věc je zjevná. nemůžete dělat nic. Tady je nějakých 33% dluhů členského státu Evropské unie v nizozemském parlamentu. Když vám byla položena otázka, která se toho týkala, jste reagovali velice hekticky. Tehdy šlo o to, co by se udělali, pokud by šlo, došlo k skutečnému zhroucení státního dluhu. A vy jste řekla, ta pravděpodobnost je 0%, ale pokud chcete dodržet o něch 33%, eh, chci tedy vědět, jaký zákazník jako první dosáhne toho Prahu 33% státního dluhu. Pak bychom o tomto programu mohli zde hovořit právě na tomto základě, na základě té informace. Ano, děkuji. Rád bych na to hned reagoval tím, že si uvědomujeme, že ta dlouhodobá situace nízkých úrokových sazeb samozřejmě je problémem. A je to tedy problémem především pro penzijní spojišťovací e, společnosti a také pro soukromé středatele. My můžeme tuto situaci řešit e, na základě mnoha kroků na úrovni těch pojišťovacích společností, penzijních společností, e, Eh, musíme se tedy přiznat, že je to problém. Nicméně důvod, eh, proč tomu tak je, je ten, že právě nízké úrokové sazby byly podmínkou nutnou k tomu, abychom oživili hospodářství. A to se nám v tuto chvíli daří. Rád bych řekl i to, že pokud jde o další důvody, které jsou v této souvislosti citovány a které se týkají našich programů, eh, jsou zpěty s tím, že tady my musíme dodržovat pravidla cenové stability, musíme se držet eh, inflace, která bude pod dvěmi procenty, dvěma procenty, o to se snažíme a právě proto jsme tedy zavedli program odkupu aktiv a právě proto budeme vykupovat dluhopisy a v tuto chvíli se to tedy týká 60 miliard euro za měsíc. A my jsme si tedy vědomi toho, že tyto programy mají určité vedlejší efekty, ale zároveň jsme si vědomi toho, že jsme tedy eh, smlouvou vázáni k tomu, abychom neprováděli eh, měnové financování a proto tedy se musíme držet limitu určitých hranic v našich programech. Vidíme, že ten program funguje poměrně dobře. Rada guvernérů nechce a nikdy nepočítala s tím, že by tedy překročila hranice, které jsou stanoveny. Pokud jde o odpověď na eh, vaši otázku v tom smyslu, které země tady budou kupovat méně dluhopisů a tak dále, eh, vždy musíme tedy eh, dodržovat tyto limity. Prosím, další kolega. Já, Matrix von děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážený pane Draghi. Na počátku tohoto roku jste neodpověděl, nebo jste odpověděl na otázku mne a kolegy Valiasany, která se týkala toho, jak budete zakázat z, z požadavky systému Trake 2 a 18. první se takto odpověděl angličtina. Pokud by nějaká země opustila evropský systém, tak eh, musí tady Evropská centrální banka eh, stan, eh, stan, nebo musí se tady uhradit veškeré požadavky vůči ECB. Tou odpovědí jste tedy tehdy vlastně otevřel ten hypotetický scénář vystoupení z eurozóny, když pravděpodobně neschválně. Eh, to vystoupení z eurozóny je to nejhorší, k čemu může dojít, ten worst case, ale když hovoříme o tom, co by bylo kdyby, tak bychom možná mohli hovořit také i o scénářích, které jsou nám bližší než eh, vystoupení z eura v nějaké země. A proto mě poněkud udivila ta odpověď, kterou se dala v nizozemském parlamentu na začátku tohoto měsíce. Tehdy jste eh, se vás zeptali na to, co se stane, pokud člen eurozóny nebude schopen splácet své dluhy, tedy bude muset státní dluh restrukturalizovat. Nemám tedy tím na mysli, že vystoupí z eura, ale bude restrukturalizovat státní dluh. A vy jste řekli, nechceme spekulovat o pravděpodobnosti věcí, které prostě se nemůžou nikdy stát. A eh, pak Bech jste se ještě tak trochu stěžoval, proč se mě na to ptáte a já vám tu též otázku kladu a, a právě ti odkazuji na tu odpověď, kterou jste dal na počátku ledna eh, mně a dalším kolegům, kde jste hovořil a zodpověděl na ten hypotetický scénář, tedy na ten scénář toho nejhoršího, k čemu by mohlo dojít a proto se vás sám, co se stane, když člen eurozóny bude v platební neschopnosti a bude muset restrukturalizovat své dluhy, zejména s ohledem na těch mnoho miliard státních dluhopisů, které se nacházejí nyní v rozvaze Evropské centrální banky. A dále, jak můžete zajistit, aby ECB neudělala totež jako v roce 2010, kdy Řecko stálo před bankrotem a ECB tehdy skutečně masovým způsobem skupovala řecké státní dluhy, aby zabránila zbankrotování Řecka. Now, let me, um... Dovolte mi, abych vám na to odpověděl dvěma nebo třemi základními odpověďmi. My tady se za prvé držíme smluv. To znamená, že vás prosím, abyste uh, tuto otázku tedy nespojovala se stanova, uh, eh, stanováním těch závazků. Vy jste se mě ptala, co se stane, pokud nějaký stát uh, bude restrukturalizovat svoje dluhy. Já říkám, podívejte se na Řecko. Za třetí, říkáte, že tedy neseme rizika celé eurozóny, pokud jde o eh, dluhopisy, které ECB nakoupila v jednotlivých zemích. Eh, je tu eh, tedy sdílení rizika pouze do určité míry, to znamená do značné míry rizika této restrukturalizace spadají na Národní centrální banku. Ano, děkuji. Ano, děkuji. Michael Ferber, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ještě rád bych eh, se vrátil eh, k jednému tématu, ale nebude to, bude to takové, nebude to tak zásadní. V březnu máme nový rekord denních sád eh, a byl to přebytek ve výši 1,2 bilionů eur jedné země, takže v anglicky by to byl trillions. A pak máme řadu dalších členských států, zejména na jihu Evropy, kde máme velké deficity, a e, jaké závěry vy vyvozujete z tohoto vývoje? Míte pocit, že ten vývoj je utržitelný? Naposledy jste odpověděl, že to právě souvisí s kvantitativním uvolňováním, ale to by potom také musela mít Francie pozitivní saldo, ale s, e, Francie má velice vyváženou bilanci. Takže já se vás ptám, co je nutné pro to, abychom se vrátili zpět k vyrovnanému systému, k takovému, jaký byl před krizí. Thank you. Um... Děkuji. Já bych chtěl nejprve eh, říci, že ten stávající nárůst eh, to, eh, v target balance je velice odlišný od toho, co jsme měli v roce 2013. Ten, eh, to navýšení je velice úzce eh, spojeno s decentralizovaným řízením dohledu nad naší měnovou politikou a většinou to vyplývá z těch programů na nákup, z těho našeho programu na nákup aktiv. Proč? Asi 80 protistran centrálních bank, které provádějí dluhopisy, se nachází mimo země, kde je ta centrální, daná centrální banka. A 50% těch protistran je ze zemí mimo Evropskou unii. Takže centrální banka dané země nakupuje dluhopisy od těchto protistran a tyto protistrany potom tu hotovost použijí a většinou to jaksi neuloží u té centrální banky, ale využívají eh, například eh, velkých eh, finančních institutů, jako je, jako je Bundesbank v první řadě. Takže ta daná centrální banka v zásadě nemá možnost kontroly. Naše měnová politika je implementována decentralizovaným způsobem a to je tedy jeden z těch faktorů. Druhým faktorem je, že naše Měnová politika funguje na základě takzvané portfoliové rovnováhy a ti, kdo prodávají dluhopisy, využívají výnos na nákup dalších aktiv, různých cených papírů, jak v oblasti eurozóny, tak mimo eurozónu. A my musíme sledovat veškeré tyto pohyby, abychom pochopili, že nárůst těch závazků v rámci eh, toho Target 2 se jaksi souvisí s tím, že potom ty investice jsou v jiné země, než ve které byly nakoupeny ty dluhopisy. V roce 2012 až 2013 byla ta situace odlišná, protože banky v eurozóně především v periférii, viděli, že jejich financování na základě trhu vysychá a potřebovali být refinancovány národními centrálními bankami jejich příslušných jurisdikcí. A to potom vedlo k vzniku těch závazků v rámci Target 2, a tyto banky v podstatě vyhledávaly aktiva od centrální banky. Ten pohyb byl na základě poptávky. Nyní je to odlišné. Nyní ten pohyb je na základě e, nabídky, protože centrální banky prodávají aktiva například pojišťovacím institucím a dalším finančním institucím. Takže z tohoto důvodu zde máme tak vysokou úroveň tohoto typu závazků. A pokud jde o zátěž trhů, v současnosti není příliš vysoká, protože jak pro komerční banky, tak pro nefinanční eh, podniky, tak pro reálnou ekonomiku jsou podmínky velice příznivé. V roce 2012 a 2013 eh, tam byla určitá zátěž, určitý stres, byly vysoké úrokové míry, bylo velice obtížné dostat přístup k financování. Takže ty dvě situace jsou velice odlišné, ta, kterou jsme měli v roce 2012 a kterou máme nyní. Děkuji, Jakub pan Weizsäcker. Děkuji, pane eh, předsedo. Já jsem velice rád, že jste opět mezi námi. Mám pro vás dva dotazy. První dotaz se týká výhledu, nikoli v té bezprostřední budoucnosti, nicméně eh, výhled do budoucnosti, který se týká úrokových sazeb. Vy jste hovořil pozitivně o obnově hospodářství, cenová dynamika je stále ještě poměrně eh, nízká, nicméně myslím si, že by bylo dobré zamyslet se nad tím, co by eh, změna ve vývoji úrokových sazeb mohla znamenat a zda by to bylo problematické pro ekonomiky, které příliš nerostou. A chci se zeptat, jaké aspekty té stávající diskuse, která se týká prohloubení měnové unie, tedy jaké aspekty by nám pomohly ochránit Unii před eh, systémovými poruchami a problémy a jakým způsobem by k této věci měly přistupovat centrální banky. Myslím si, že pokud bychom stali odpověď na tuto otázku, bylo by mnohem snazší dosáhnout také politické dohody u uh, fiscal backstop. A potom zde máme Brexit a tam samozřejmě vyvstává řada problémů s regulací finančního sektoru. Řadu toho můžeme udělat eh, v oblasti eh, úpravy eh, jurisdikcí těch jednotlivých centrálních protistran. Potom se můžeme zaměřit také na extratoriální aspekty, například Spojené státy americké již aplikují svá vlastní pravidla a potom zde je také nástroj repatriace. A já bych byl rád, kdybyste nám mohl říci, jaké kam by měly spadat, do které kategorie by měly spadat ty jednotlivé nástroje a jak se díváte na řešení problematiky eh, centrálních protistran. Děkuji. My jsme již eh, viděli, že úroková míra se navyšuje v některých oblastech Částečně je to zvýšeno, eh, způsobeno zvýšením reálných eh, úroků a zlepšením hospodářské situace a z druhé poloviny to je způsobeno tím, že se již eh, neplatí ty vysoké poplatky za zajištění proti deflaci. Prostě je zde pocit, že deflace již nehrozí a proto už to nemusí být proti deflaci tak zajišťováno, což je skvělá zpráva. Nicméně ty úroky se za posledních 10 až 12 měsíců zvýšily pouze mírně. Je možno z toho vyvozovat určitou stabilitu úrokových sazeb? Nikoli. Nemůžeme samozřejmě vyloučit, že se úroky nebo jakým způsobem se úroky změní. V zásadě, pokud se úrokové sazby budou trvalé zvyšovat směrem k té naší cílové hodnotě, tak potom země s vysokým zadlužením a nízkým růstem budou samozřejmě čelit eh, větším nákladům na úrokové sazby a budou tomu muset přizpůsobit eh, své politiky jak v oblasti fiskální, tak v oblasti eh, politik, které podporují růst. Měli bychom se eh, snažit vypracovat eh, takový institucionální systém, který by tu nestabilitu v zásadě vyloučil? Pokud se podíváme na historické zkušenosti, na raná stádia Maastrichtské smlouvy, tak eh, tam jsou v podstatě ty směry oba. Země prostě musí mít, eh, nebo musí se snažit o silnou měnovou politiku, silnou hospodářskou politiku a je třeba eh, přeseknout eh, to spojení s těmi penzijními systémy. Samozřejmě, že je ale třeba, aby ty země, kde je ekonomický růst pomalý, přijali taková opatření, která růst podpoří. Celý ten proces je komplexní. A nyní k té vaší druhé otázce. Chtěl bych zde zmínit sdělení Evropské komise k centrálním protistranám ze 4. května a tam se hovoří o celé řadě různých opatření na posílení toho dohledového režimu, který se bude vztahovat na CCP. Především jde o posílení dohled na úrovni evropské a také na požadavky na umístění. Nakonec to tedy bude záviset na vás, na evropských zákonodárcích, protože vy budete eh, rozhodovat o tom, jaké požadavky se uplatní na centrální protistrany ze třetích zemí. Evropská centrální banka, která vydává euro, bude muset zajistit alespoň tu stávající úroveň zapojení se a kontroly, pokud jde o ty aktivity, které jsou vedeny v eurech. Samozřejmě, pokud jde o budoucí vztahy mezi Evropskou unii a Spojeným královstvím, my v každém případě chceme minimálně zachovat tu stávající úroveň zapojení. K tomu potřebujeme odpovídající nástroje, odpovídající právní nástroje, které zajistí, že měna bude stabilní i vůči různým offshoreovým rizikům, tedy rizikům ze strany těch centrálních protistran mimo Evropskou unii. A komise samozřejmě uznává, že banka, tedy ECB, zde hraje důležitou roli. Děkuji, Gabriel Mato. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Draghi. Já budu hovořit o budoucnosti, konkrétně o dvou tématech. Jednak o budoucnosti Evropy. My jsme ho vlastně e, slyšeli e, nedávno paní kancléřku Merkelovou, která hovořila o tom, že je třeba se dívat dále do budoucnosti a pan Macron, který hovořil o tom, že je třeba provést reformy, aby euro a Evropa mohly i nadále fungovat. A řada zemí, samozřejmě například Španělsko, může souhlasit s evropským rozpočtem, s evropským ministrem e, financí, s užší fiskální unii a tak dále. A já bych byl rád, kdybyste mohl také vyhodnotit eh, vy sám tyto návrhy a zda eh, v Evropské eh, centrální bance existuje určitý pohled na to, jak by k tomu mohly přispět i evropské dohledové orgány ESA. Byl bych rád, kdybyste tedy mohl pohovořit o budoucnosti úlohy banky v tomto ohledu. A potom je e, zde tedy ta otázka růstu úrokových sazeb. Hovořili jsme zde o dobré hospodářské situaci, snižuje se nezaměstnanost, panuje větší důvěra v trhy, podporuje se inovace, zaměstnanost a tak dále. A je zde tedy otázka toho, zda nezměnit tu politiku eh, nízkých úrokových sazeb. Přistoupila k tomu například i Čínská centrální banka. A já bych se chtěl zeptat, eh, co tedy Evropská centrální banka zde připravuje? Můžeme čekat v těch nadcházejících měsících eh, zvýšení úrokových sazeb? A potom ještě otázka na obchodní vztahy s eh, se Spojenými státy. Minulý týden zde byl prezident Trump, eh, jeho prohlášení jsou poměrně znepokojivá, především s ohledem na obchodní politiku a obchodní vztahy. A rád bych se vás zeptal na váš názor na tuto věc. Děkuji. Uh, thank you all. Ano, Děkuji vám. Nejprve bych rád odpověděl na vaši první otázku. My vítáme proces konzultace, který zahájila komise a která se tedy týká uh, role e ECA. Musíme si uvědomit, že jejich vytvoření v roce 2009 bylo tedy důležitým krokem na cestě k vytvoření bankovní unie a bude to také pilíř, na kterém bude stát eh, unie eh, kapitálového trhu. Samozřejmě, že to je důležitý krok, který povede k tomu, že tu budeme mít jeden systém dohledu, jeden systém regulace eh, v Evropě nebo eh, v eurozóně. Spolupracovali jsme s komisí a také s dohledovými orgány ESA. Je tedy na čase, abychom tento systém revidovali. My velmi pečlivě posuzujeme všechny otázky, které tedy vyplynuly z toho procesu konzultace a v tuto chvíli je velmi obtížné odhadnout, jak to bude do budoucna vypadat, jaká bude budoucnost dohledových orgánů, jak budou koncipovány, jestli jejich kompetence zůstanou bez změny. Bez změny. Jediná věc, k eh, kterou v tuto chvíli můžeme říci, je to, že tedy budeme velmi těsně spolupracovat s komisí a budeme se snažit zajistit, aby ten systém dohledu byl po té revizi mnohem účinnější, co možná nejjednodnější, protože si musíme uvědomit, že tu stále ještě je velká, velká libovůle jednotlivých členských států. Celá řada věcí je tedy rozhodována podle uvážení členských států a ten systém není plně harmonizován. Druhá otázka. V tuto chvíli na ní mohu jen těžko odpovědět. Mohu pouze opakovaně konstatovat, že měnová politika je taková, že ten tedy eh, náš postoj zůstane stejný, dokud se nezmění inflace. To se tedy týká celé eurozóny. Inflace eh, by tedy měla v celé eurozóně být eh, hruba pod dvěmi procenty, ne v jednotlivých členských státech, ale v celé eurozóně. To je tedy trvalý cíl nejde o to, abychom tady měli tedy inflační eh, cíl 1,9%. Musíme se tedy podívat na to, eh, k jakému vývoji cen tady došlo. Eh, inflace to kopíruje, to znamená, že my jsme tedy přesvědčeni o tom, že tato politika je trvalá a bude platit, byť tedy by, se, by byla snížena podpora v rámci měnové politiky, která v tuto chvíli eh, platí. A nyní třetí otázka. My všichni jsme tím znepokojeni. Celý ten konstrukt jednotného trhu v EU je založen na tom, že tedy sdílíme výhody, které skýtá volný obchod čemu došlo během minulých 15-20 let, je zpěto s tím, že volný obchod a globalizace přinesly velké výhody a e, umožnili to, aby lidé tyto výhody sdíleli. My se tedy snažíme ty výhody volného trhu co možná nejlépe sdílet. Sdílet se všemi, které se tohoto procesu účastní. V tomto smyslu ty neoprotekcionistické postoje, které se objevily ve Spojených státech, jsou znepokojivé. V tomto smyslu jsme tím skutečně znepokojeni. A nyní pan kolega Pereira, prosím. Thank you, Chair. Ano, děkuji, pane předsedo. Pane Dragi, vítáme vás v našem výboru a dovolte mi abych vám položil dvě otázky. První otázka se týká měnové politiky. Vy jste jasně řekl, že tlak domácích nákladů, eh, například eh, mest tedy není dostatečný, pokud jde o eh, vývoj inflace a pozitivní vývoj by nás neměl má. měli bychom se i nadále snažit o podporu ekonomického růstu. Řekl jste, že stále ještě tedy potřebujeme do značné míry intenzivní měnovou politiku. Mohu tedy z toho, co jste řekl, vyvodit to, že to oddělení monetární nebo měnové politiky eh, tedy do budoucna není jednoznačnou možností. A druhá otázka se týká situace Portugalsku. Jak víte, Evropská komise nedávno konstatovala, že Portugalsko eh, by tedy mělo být vyňato z toho postupu nadměrného schodku vzhledem k pozitivnímu vývoji, eh, ke kterému tu na hospodářské úrovni došlo, pokud jde o ekonomický růst a nezaměstnanost. Já bych vás, se vás rád zeptal, jak tento vývoj hodnotíte a rád bych ještě řekl, že portugalská vláda požádala to, aby mohla předem splatit podstatnou část půjčky od EMF, které, kterou Portugalsko obdrželo. A já se vás tedy ptám, jestli tedy souhlasíte s tím, aby e, takováto, e, takovéto splacení dluhu od Mezinárodního měnového fondu nebo že by tady mohlo nějak omezit e, program nákupu e, dluhopisu ECB, pokud vezmeme v potaz to, že tyto limity vedou k tomu, že klesá objem nákupu dluhopisu e, v rámci ECB. Myslíte si, že by tím vznikl určitý manévrovací prostor, který by umožnil to, aby se tady do toho, eh, aby se ten program nákupu dluhopisů rozšířil? Děkuji. Děkuji. Vaše první otázka. Tam mohu zopakovat eh, to, co jsem řekl o tom navýšení úrokových sazeb v budoucnosti. Vývoj v oblasti inflace říká, že ty současné kroky naší měnové politiky by měly zůstat v platnosti, dokud se nezačnou objevovat náznaky toho, nebo nezačne se potvrzovat, že ta inflace skutečně bude trvalé na té naší cílové úrovni plus minus 2%. Spíše tady minus. tak aby nepřekročila 2%. A příští eh, týden budeme mít k dispozici nové informace a tedy Rada guvernérů získané, získá podrobnější informace. Pokud jde o Portugalsko, tam skutečně došlo k významnému pokroku a to ve všech oblastech. A to je to první, na co bychom neměli zapomínat. Za druhé, Stále přetrvává také značná zranitelnost, především v oblasti bankovnictví, kde jsou eh, stále velké objemy nesplácených dluhů, tak jak je tomu především eh, i v řadě dalších zemí na periferii a tím je třeba se zabývat. Eh, je třeba, aby se tím ty banky zabývaly i kvůli své vlastní stabilitě a je třeba, aby banky plně využily své kapacity, aby financovaly a podporovaly reálnou ekonomiku. Ty nesplácené úvěry eh, velice zpomalují a zdržují to, aby se peníze přelévaly k domácnostem, které je potřebují a do reálné ekonomiky. Pokud jde o to předčasné splacení půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu, to si myslím, že není relevantní pro čerpání z, eh, v práci kvantitativního uvolňování. Děkuji, Bernard Lange. Danke. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, že nás zde pravidelně navštěvujete a jste nám k dispozici pro naše dotazy. Já mám několik dotazů. Ten první se týká oběhu hotovosti a té obrovské meřeze, která se týká výběru DPH. Tady máme vědecká zjištění, která říkají, že ono to je propojeno. Tam, kde je ta mezera ve výběru DPH zvláště velká, je velký objekt hotovosti. No, my, takže já bych rád věděl, co si o tom myslíte. A druhá oblast se týká toho, co řekl Jakob von Weizsäcker. Euro clearing, to je vlastně hlavní otázka v souvislosti s Brexitem. Je pro vás myslitelné, že by zde vznikla nějaká forma spolupráce s Londýnem která by se opírala o současnou spolupráci například v EBě, anebo jste toho názoru, že by bylo smysluplné, aby EBA se vlastně začlenila do Evropské centrální banky ve své funkci bankovního dohodu. A třetí otázka se týká americké legislativy. Trvalo mnoho let, než eh, oni implementovali Frank Act, který byl eh, diskutován ještě za Bushe a pak za Obamy o finanční krizi nevíme, co přijde ze Spojených států, co udělá, co navrhne nový prezident. On rozhodně chce části toho, toho Dodd-Frank Actu zrušit, zejména ty, které se týkají bank. A já se ptám, vidíte, eh, že toto sebou při, přinese zvýšená rizika, nebo jsou vlastně ty interní vyjednávání již mnohem dále, než eh, jak se o tom mohla dozvědět veřejnost? Well, on, on, on the first point, where... K vaší první otázce. Zda extenzivní eh, využívání eh, hotovosti je spojeno s neplacením daní, s vyhýbáním se daním, především DPH. V tomto okamžiku nemohu na to přesně odpovědět, pokusím se to udělat písemně, ale je velice pravděpodobné, že tomu tak je. Dále, mezinárodní spolupráce, ta je naprosto nezbytná pro vyhýbání se daňové povinnosti, ak se to děje na základě používání hotovosti nebo jinými prostředky. To je věc, na které se všechny vlády shodnou. Takže ať eh, to k tomu dochází jakkoliv, tak eh, já, bych se mohu mílit, se domnívám, že ta jednání mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii vyústí v to, že společný boj proti vyhýbání se placení daní zůstane v platnosti. Všechny země toto řekly i na nedávné schůzce ministrů financí G7 explicitně zopakovali, že jsou odhodláni proti tomuto bojovat a stojí to také v tom závěrečném tiskovém prohlášení. Vaše druhá otázka se týkala ECB eh, a EBI, EBA. E EBA, eh, e Evropský orgán pro bankovnictví, to je eh, orgán jiné povahy než ECB. E je to, ECB je orgán dohledu. Samozřejmě, že EBA a a ECB musí existovat vedle sebe. Jejich eh, geografická působnost je také odlišná. Pak jste měli ještě jednu otázku. Ano. Ještě je příliš brzy na to, abychom řekli, že přeskum finanční legislativy ze strany americké administrativy se bude týkat i těch částí, které se týkají kapitálových eh, a likvidních požadavků na banky, tedy požadavků na likviditu pro banky, anebo zda se to spíše bude týkat legislativy v oblasti trhů, tvorby trhů, a obecně tedy spíše té držní legislativy, anebo se také ten přeskum může týkat obou těchto oblastí. My jsme v neustálém kontaktu, ale v současnosti nepanuje jasný názor, jak se to nakonec vyvine. Byť je to samozřejmě velice zásadní otázka, protože my samozřejmě stále doufáme, že budeme mít eh, celosvětový eh, celosvětovou schodu, celosvětový systém, který tedy bude upravovat požadavky bank na likviditu. Děkuji, pan Luigi Morgano. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, drágy, mandát instituce které předsedáte, je podporovat růst zaměstnanosti, hospodářský růst a celkové zajištění eh, stability. Samozřejmě, že bez eh, zajištění odpovídajícího růstu zůstane velice eh, slabá i inflace. Také jste připomněl, pane předsedo, jak ve Frankfurtu, tak při pravidelných výměnách s tímto výborem, že měnová politika není jediným mechanismem na podporu růstu v eurozóně a že je třeba mít také příslušná opatření v oblasti fiskální a také provedení strukturálních reform. A nyní mám dva dotazy. Myslíte si, že měnová politika by byla efektivnější, kdyby vedle národních podpory národních výdajů byla i koordinovaná fiskální expanzivní politika na evropské úrovni. Má například na mysli sdělení pana komisaře Moskovičiho z 2. prosince 2016. A za druhé, myslíte si, že fiskální politika na evropské úrovni by mohla zaručit eh, správný policy mix a že by zaručila možnost, aby evropský rozpočet eh, se dokázal naplnit vlastními zdroji a že by to přispělo eh, potenciálně ke stabilizaci hospodářského cyklu? Ano, já už jsem vícekrát zopakoval, že měnová politika by mohla být mnohem účinnější, pokud by tu byly zároveň politiky, které by odpovídaly ekonomického cyklu a to se tedy týká fiskální politiky a strukturálních politik, které mohou podnítit ještě další ekonomický růst. V tuto chvíli prognóza ECB týkající se současné fiskální politiky zní taková, že současná fiskální politika v celé, evropské, eh, v celé eurozóně je neutrální a přiměřená. To je tedy v tuto chvíli naše hodnocení, hodnocení ECB. Domníváme se, že v tuto chvíli ten neutrální přístup v rámci, ECB, v rámci fiskální politiky je eh, vhodný, přiměřený, že, je to tedy, že to představuje ten optimální politický mix. A pokud jde o druhou otázku, kterou jste vznesli, tak já už jsem hovořil o zranitelnosti nebo křehkosti měnové unie, protože ta měnová unie není úplná. A její. Má to tedy mnoho důvodů. A, ale jedním z nich je to, že tady není dostatečná fiskální kapacita. To je koncept, který je tedy těsně zpět eh, se všemi měnovými uniemi a také s příslušnou s, s eh, jurisdikcí. Jak toho dosáhnout? To je ta základní otázka. Jaké kroky jsou nutné eh, k tomu, abychom toho dosáhli? Já si domnívám, že eh, jsem vícekrát zopakoval, že potřebujeme dva palí, pilíře, na nichž tato fiskální kapacita bude stát. Za prvé důvěra a za druhé konvergence. Důvěra to se týká skutečnosti, že pokud tedy chceme eh, fiskální politiku, tak si tedy eh, vlády musí důvěřovat, musí být přesvědčeny o tom, že není, není tady možná, aby eh, tu byli trvalí dlužníci, trvalé, trvalí věřitelé. Potřebujeme tady tedy takovou tu unii tak fiskální kapacita, která by dobře reagovala na šoky a na nestabilitu a na eh, ekonomické cykly, musí tedy vrátit ty, tu situaci do období před krizí. A druhá věc země, které patří do té měnové unie, nesmí být příliš heterogenní, musí se navzájem podobat. A ta eh, konvergence v tuto chvíli znamená tedy strukturální reformy. A ty strukturální reformy se v jednotlivých zemích liší. Každá země měnové unie tedy má určitý program strukturálních reform a v tuto chvíli je velmi obtížné stanovit jeden seznam, který by byl vhodný pro všechny země. Ale v každém případě potřebujeme konvergenci směrem k vyššímu růstu. A jsme svědky již prvních náznaků. Já už jsem naznačil, že tedy vidíme, že ten růst už není tak disperzní jako před krizí. To jsou tedy první pozitivní náznaky. Děkuji. Děkuji a nyní Fulvio Martušielo, prosím. Děkuji, jsem velice rád, že jste opět zde, pane předsedo. Eh, domácí platby, eh, respektive platby v hotovosti, jsou nejvíce užívané například eh, pro různé podvratné eh, činnosti, podvody, financování terorismu a tak dále. A například eh, v Indii byly určité takovéto eh, postupy na černém trhu zakázány a v Indii to mělo velice pozitivní dopady, ekonomika se znovu nastartovala. V Itálii se bohužel hotovost využívá ještě eh, příliš rozšířeně, také proto, že poplatky za kreditní karty jsou velice vysoké. Je to asi 35 až 80 eh, euro. A generální ředitel, eh, jeden generální ředitel navrhl, aby se výpisy z účtů používaly také na daňovou kontrolu. A i v Itálii by bylo potřeba podpořit větší využívání kreditních karet, čím by se snížilo používání hotovosti a to by samozřejmě stížilo život různým kriminálním živlům. Hospodářské subjekty Itálii často považují za poměrně nebezpečnou. Například eh, všechny online deníky dnes hovoří o možném propojení eh, předčasných voleb a pádu na burze. A předčasné volby za této hospodářské situace asi nejsou nejlepším způsobem, jak ekonomiku znovu nastartovat. Co si o tom myslíte? Eh, K té druhé otázce, tam to nemůžu moc komentovat. Demokracie existují všude, volby probíhají všude. Je poměrně obtížné uh, toto soudit. A já nemůžu asi k datu případných voleb toho moc říci. Ta druhá otázka se týkala používání hotovosti a propojení s, se zločinem. My samozřejmě si musíme uvědomit, že Evropská centrální banka je v této oblasti poměrně aktivní snaží se postupně omezovat a snižovat, respektive za několik let přestane tisknout 500 eurovou bankovku. Nicméně musíme uznat, že různí lidé, různé skupiny obyvatelstva mají různé preference, pokud jde o používání hotovosti. A zároveň je pravda, že hotovost se samozřejmě hodně užívá k nelegálním účelům. My tedy uznáváme, že hotovost je důležitá. Řada lidí samozřejmě chce hotovost i nadále používat. Ale na druhé straně musíme dbát na to, aby používání hotovosti nepodporovalo zločin. Vy jste zmínil používání výpisů z kreditních karet pro daňovou kontrolu. To je určitě možnost. Ale národní orgány zde mají velice široký prostor pro to, aby bojovali proti daňovým únikům aby zjišťovali, zda k to k ním dochází i díky placení hotovostí. A samozřejmě i na evropské úrovni jsme v tomto aktivní. Děkuji. Děkuji. Paní Nena Gil. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo Drágy, já mám dvě věci. Nejnovější čísla ukazují, že nezaměstnanost eh, v eurozóně je za 8 let eh, na nejnižší míře, což je ve velké míře jistě i zásluhou ECB a kvantitativního uvolňování. Vy jste ale zároveň dnes řekl, že je třeba, aby produktivita, produktivita a růst byly ještě vyšší, aby zde byla inovace. Inovace ve finančním sektoru je samozřejmě klíčová, ale klíčová je i v jiných oblastech. My jsme právě uzavřeli G7, kde se hodně hovořilo o klimatických změnách. Prezident Trump odmítl podepsat určité dokumenty. Pokud se podíváme na konferenci smluvních stran eh, COP21 v Paříži, kde eh, byl podepsán jasný dokument, tak tam z toho vyplývají jasné strategické signály financovat do, eh, investovat do zelené ekonomiky. Já samozřejmě chápu, že ECB zde musí být neutrální. Nicméně Evropa vyjádřila jasný závazek, že je třeba zlepšit kvalitu životního prostředí. A není tedy čas na to, aby těch 16 miliard, které každý měsíc ECB dává do kvantitativního uvolňování, že by tedy se to mělo nějakým způsobem pozměnit, protože jak jinak může ECB zajistit financování do zelené ekonomiky. Druhá otázka se týká centrálních protistran. Zde naváži na to, co říkal jeden z mých předchůdců. Vy jste hovořili o tom, že zachováte stejné nástroje, které máte, abyste se vyhnuli možným rizikům vyplývajících eh, eh, z CCP usazených ve třetích zemích. Já se chci zeptat, tak, jak v tomto spolupracujete s Bank of England a také se chci zeptat, zda ten boj případně nepovede k značnému navýšení bankovního kapitálu. Děkuji. K vaší první otázce bych rád řekl, že když my jsme připravovali ten náš program na nákup aktiv, ten korporátní, tak jsme ten program připravovali s ohledem především na otázky měnové politiky, na řízení rizik a rovné hrací podmínky. Tím vlastně odpovídám ještě na jeden z předchozích dotazů. Zda ten eh, program favorizuje některé podniky a odpověď samozřejmě je ano, protože my jsme samozřejmě chtěli především zaručit ty rovné hrací podmínky mezi jednotlivými aktéry na trhu. Kritéria způsobilosti však byla dostatečně široká na to, aby i dluhopisy celé řady ekologických společností mohla být naším programem koupena. Takže odpověď na vaši otázku pokud byste chtěla program, který by skutečně se zaměřoval pouze na ekologické společnosti, tak takový program nebude. My chceme, aby ty podmínky byly spravedlivé pro všechny. Máme, jak si eh, jsme vstřícní těm společnostem, které eh, respektují určité ekologické požadavky. Ano, tam ta odpověď zní, že jsme. Potom jste ještě zmínila další dvě věci, jednak ty centrální protistrany, CCPs, a potom také banky a to, co by přemístění, relokace bank mohla znamenat. Samozřejmě, že to nedávné rozhodnutí Spojeného království opustit Evropskou unii vede k obavám z toho, že budeme schopni eh, kontrolovat ty offshoreové clearingové subjekty a zaručíme stabilitu v Evropě. V tomto kontextu vítáme práci komise na zajištění určitých eh, systémových eh, postupů, které mají za cíl kontrolu CCP. Například v tom květnovém prohlášení komise se to týká silnějšího dohledu a také požadavků na relokaci. Navýšené kapitálové respektive navýšení eh, kapitálu, které jste zmínila jako možné nebezpečí, to je relevantnější pro banky spíše než pro CCP, ale pro ty ústřední protistrany by to samozřejmě mohlo být důležité také. My se musíme pečlivě zamyslet nad tím a v současnosti již probíhá konzultace také se zástupci průmyslu. A my, my nejsme součástí toho jednání. Jsme samozřejmě připraveni poskytnout poradenství, nicméně jakožto ECB nejsme součástí toho vyjednávání. Děkuji. Děkuji, Gunnar Hekmar, prosím. Ano, děkuji mě vždycky zaujme to, do jaké míry tady jsme ochotni diskutovat o institucionálních změnách tady u nás a u vás a nehovoříme tolik o strukturálních reforme, reformách na evropské úrovni nebo na vnitrostátní úrovni. Mám pocit, že někdy tedy eh, zapomínáme na to, že jsme tady ztratili klíče a hledáme je tam, kde nejsou. My musíme diskutovat o problémech hospodářského růstu, eh, o důvodech, proč ten růst není zaručen. Jsou tu různé úrovně hospodářského růstu v jednotlivých členských státech. To znamená, že měnová politika má různé vstupní podmínky, výchozí podmínky, ale e, také míra potenciálního růstu a možné e, výsledky toho procesu jsou různé. Je tu různá míra produktivity v jednotlivých členských státech a paradoxem je, že ty státy, které by potřebovaly největší hospodářský růst, podstupují riziko, že tady budou mít problémy, pokud jde o tlaky na uh, inflaci a tak dále. A proto bych vám rád položil jednu velmi jednoduchou otázku, ale vím, že bude velmi těžké na ní odpovědět. V každém případě se vás chci zeptat, jak se k tomu můžeme postavit. A půjdu ještě o krok dál a zeptám se, jestli bychom neměli stanovit nějaké cíle pro jednotlivé členské státy, pokud jde o potenciální růst, tak abychom byli schopni měřit potřebu strukturálních reform, protože tam, kde je nízký Eh, růst, tak není dostatek strukturálních reform a to způsobuje problémy nám všem. Ano, děkuji, souhlasím s tím, co jste řekl. Heterogenita. V tom smyslu, že jsou tu odlišné, možná dramaticky odlišné plány potenciálního hospodářského růstu a produktivity, to je nedostatek to vede ke křehkosti monetární unie, měnové unie. A myslím si, že na to můžeme poskytnout pouze jednu jedinou odpověď. Musíme tedy podpořit ty strukturální reformy. Ptám se, jaký by tedy mohl být ten společný rámec vhodný pro to, abychom tomu napomohli. My v podstatě jsme tedy měli ten společný rámec eh, díky doporučením pro jednotlivé země, díky evropskému semestru. A odpověď zní, že musíme tedy významným způsobem posílit tento společný rámec. Musíme zavést určitý systém benchmarkingu, tak aby Jednotlivé členské země se podílely o zkušenosti se strukturálními reformami a také s tím, eh, jak vypadá jejich rozpočtová politika. Je potřeba, aby o tom tedy členské státy společně diskutovaly. Já se domnívám, že to je tedy v tuto chvíli ta nejdůležitější odpověď, kterou můžeme na vaši otázku odpovědět. Já bych se chtěl k tomu, co jsem řekl, ještě vrátit. Naprosto s vámi souhlasím, ale mám svým způsobem pocit, že pokud hovoříme o strukturálních reformách, tak eh, se dostává pouze, eh, dostáváme se pouze k takovým diplomatickým řečem. Říkáme, ano, je potřeba, aby členské státy prováděly strukturální reformy, ale na druhé straně velmi přesně víme, jaké strukturální reformy jsou potřeba a to, že jsou to záležitosti politicky velmi citlivé. A to už jsme zpátky u paktu stability. Myslím si, že v tom bychom měli být velmi striktní. Jsme velmi striktní, pokud jde o pak stability, ale eh, pokud jde o růst a stabilitu, tak tam jsme poměrně vágní. Ano. Pokud chceme tento nedostatek překonat, tak bychom na jedné straně měli posílit roli komise protože komise je strážkyní smluv. Právě komise je strážkyní paktu růstu a stability. A právě komise by se také měla stát hlavním aktérem v tom procesu, který zaručí, že členské státy budou dodržovat kritéria v rámci benchmarkingu, která stanovíme. To znamená, že bychom měli posílit to, co již v tuto chvíli platí. My tu máme evropský semestr a doporučení pro jednotlivé země. Musíme překonat to, že Často se má za to, že strukturální reformy jsou pouze záležitostí členských států. Ono už to v podstatě není pouze eh, vnitrostátní záležitost. Já jsem hovořil na počátku o heterogenitě a o tom, že měnová unie je ve své podstatě velmi křehká. Děkuji a nyní Notis Marias. Děkuji, pane předsedo. Já se chci vrátit k otázce té řecké banky. Už jsem o tom hovořil před chvílí. Je, my se nemůžeme účastnit kvantitativního uvolňování Takže byly nějaké technické problémy, takže to ještě jednou zopakuji. Řecká centrální banka se neúčastní kvantitativního uvolňování. Abyste tak stanovili velice přísné podmínky pro to, aby se účastnit mohla. Nicméně Řecká centrální banka už utratila 42,5 miliardy eur na trhu s dluhopisy mezinárodních společností. například EST a ESFM, to znamená těch, kteří nám uložili ty podmínky. A já se chci zeptat, kdy Evropská centrální banka bude moci nakupovat dluhopisy řeckých bank a řeckých společností protože ten současný eh, systém je velice odlišný od toho předchozího. A je jedna věc nakupovat dluhopisy státní a druhá věc nakupovat dluhopisy korporátní. A potom ještě jsem zde hovořil o určitém návrhu, který jsem předložil. My jsme zde v té debatě hovořili o určité heterogenosti hospodářské situace v Unii. Některé země rostou, některé země zažívají spíš recesi. A pak tu máme jednu jednotnou měnovou politiku. Já si nemyslím, že vy byste ji měl změnit, ale Měl byste dát možnost jednotlivým centrálním bankám aplikovat své vlastní měnové politiky, které by byly přizpůsobeny ekonomice jednotlivých členských států. A už končím za 10 minut, říká řečník tím, eh, že by se dalo eh, používat eh, určité kvantitativní financování. Ano, vy už se hlásíte po třetí říká pan předseda. Já si myslím, že jsem tu otázku již zodpovídal. K té první otázce. Každé QE má svá vlastní kritéria způsobilosti. Vy jste zmiňoval bankovní dluhopisy, ale tam ty nespadají v žádné zemi pod kvantitativní uvolňování. A ty korporátní eh, dluhopisy, ptá se pan poslanec, kdy bude banka je moci nakupovat? Ano, bude je moci nakupovat, až budou splněna ta příslušná kritéria způsobilosti. Děkuji. Musíme uzavřít tuto část našeho programu. Omlouvám se, že nemáme žádný čas na proceduru Catch the Eye ale čas už bohužel opravdu není. Tímto tedy ukončujeme ten eh, dialog o měnových záležitostech s panem Dragim, jakožto předsedou Evropské centrální banky a přesouváme se k dalšímu bodu, kterým je veřejné slyšení s panem Máriem Draghi, jakožto předsedou Evropské rady pro systémová rizika. Takže uděláme maličkou přestávku a pak se posuneme k tomu bodu 3. Budeme muset otázky klást po skupinách, protože se objevily určité eh, časové problémy.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 bod 3 pořadu jednání. Jak jsem řekl, jde o veřejné slyšení s Mariem Dragim, předsedou Evropské rady pro systémová rizika. Nebudeme ztrácet čas a já okamžitě předávám panu Dragimu slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Vážení členové výboru EKON, mám radost, že k vám dnes mohu hovořit jako předseda eh, Evropské rady pro systémová rizika. ESRB je jedinečná instituce celounijní, prostupující všechny všechna odvětví snaží se zmírňovat rizika, která vyplývají ze změn struktury finančního systému. Tyto změny skýtají velké příležitosti pro financování reálné ekonomiky, nicméně vzhledem k tomu, že finanční zprostředkovávání se posouvá z bankovního do nebankovního sektoru, musíme identifikovat eh, zranitelnost a pořesouvající se rizika. Kromě toho musíme vytvořit nástroje, díky nimž bychom byli schopni rizika pro finanční stabilitu zmírnit. Eh, makroobezřetní politika funguje nejlépe tehdy, pokud je prováděna včas tomto kontextu bych rád zdůraznil práci ESRB, pokud jde o systémová rizika, nad rámec bankovního systému. To znamená, že budu hovořit o stínovém bankovnictví. Mohu vás, nebo rád bych vás tady v tuto chvíli informoval, že vyšel druhý monitor eh, stínového bankovnictví, to je zpráva, která tedy mapuje stínové bankovnictví a s tím spjaté aktivity. V tuto chvíli bych rád přednesl to některá čísla. Široce koncipovaný štínový bankovní systém, včetně všech investičních fondů, trhu, eh, fondů peněžního trhu, eh, včetně všech dalších finančních institucí mimo bank, eh, pojišťoven a penzijních fondů v tuto chvíli představuje 38 celkových aktiv finančního sektoru EU. Jsou to údaje ke konci roku 2016. Byť růst v široce koncipovaném stínovém bankovním sektoru EU se v roce 2016 zpomalil, od roku 2012 narostl o 30 Jeho provázanost s dalšími částmi finančního sektoru je také velmi významná. A proto makroobezřetní orgány musí si dávat pozor na nová rizika a zranitelnost, která se v těchto oblastech finančního sektoru objevuje. Monitorovací zpráva o stínovém bankovnictví poukazuje na několik rizik. Likvidita, pákový efekt, procykličnost, vzájemná propojenost, to jsou hlavní témata, která jsou v této zprávě probírána. Začnu rizike, rizikem světým eh, s likviditou. Rád bych eh, v této chvíli poukázal na investiční fondy, které buď eh, investují do méně likvidních aktiv eh, a zároveň nabízí akcie s denní splatností nebo využívají pákového efektu. Tento mm, pákový efekt může posilovat příslušné efekty a vede k tomu, že je, dojde k prodejům za nízkou cenu, dochází k nesouladu v rámci likvidity a ty cenové posuny eh, jsou tedy eh, potom mají velmi neblahý dopad na finanční trh vidíte, že Eh, ta rizika eh, vyplývající z nedostatečné likvidity a takový efekt jsou navzájem propojeny a mohou tedy vytvářet velký tlak na finanční systém. Spekulativní investiční fondy jsou velmi citlivé na změny v cenách aktiv. Eh, ta stresová situace může vést k tomu, že dochází k prodejům za nízké ceny. Překotné prodeje často vedou k tomu, že dochází k, k likvidním šokům a to mm, i v trzích, které jsou finančním trhům podřízeny. Proto tedy pokud budeme vycházet z toho, že investiční fondy a s tím zpětý sektor eh, se vyvíjí v závislosti na finančním systému, musí ESRB analyzovat systémová rizika, eh, která vedou tedy k nesouladu likvidity pákový efekt a riziko likvidity společně s procykličností, to všechno musíme velmi pečlivě monitorovat i v souvislosti s obchody spočívajícími ve financování cených papírů. V transakcích s deriváty je riziko e, centrálních protistran sníženo zárukami. A ta záruka také hraje velmi důležitý, důležitou roli v SFT, to znamená v obchodech spočívajících ve financování cených papírů. E, škrty dále chrání e, ty protistrany proti pádům hodnoty. A musíme si uvědomit, že právě toto rozpětí a škrty přispěly k finanční stabilitě tím, že absorbovaly ztráty a mm, dařilo se jim zvládat finanční rizika. Kromě toho snižují hromadění pákového efektu. Například eh, škrty v SFT a příslušných zárukách eh, se tedy odpovídají těm finančním prostředkům, které je možno za danou záruku získat. Eh, v pokud je situace dobrá, tak je možno pákový efekt hromadit. Ovšem pokud dochází k nárůstu, tak je eh, prodáváno za nízké ceny a tím se spouští negativní spirála likvidity. V tomto kontextu tedy ESRB nedávno vydala zprávu, která hovoří o celé řadě potenciálních makroobezřetních nástrojích, které se snaží tyto problémy řešit. My se tedy snažíme eh, nabídnout nástroje a budeme se jim v naší další práci věnovat. a na závěr je třeba eh, zajistit eh, také vzájemnou propojenost a monitorovat možné riziko nákazy. Je velice důležité, abychom celý stínový bankovní systém monitorovali, protože tam eh, mohou být eh, různé možnosti eh, toho, že se zátěž celého systému navýší. Evropské eh, nařízení o infrastruktuře trhu EMIR nám eh, poskytuje řadu údajů o transakcích s deriváty. Tata, tato data umožní ESRB, aby se na celou věc podívala z hlediska celoevropské perspektivy a zabývala se možnými riziky, které souvisejí eh, s deriváty. Monitor stínového bankovnictví vychází z první analýzy údajů nařízení EMIR a studuje eh, propojení mezi těmi eh, stínovými bankovními subjekty na trhu s deriváty. Eh, zde v zásadě se ty problémy týkají Eh, především eh, těch eh, největších derivátů a týká se to problematiky úrokové sazby, výměny zahraničních měn a derivátových úvěrů. Zároveň se ukazuje, že většina těch subjektů má svůj domicil mimo Evropskou unii. Ukazuje se tedy, Ukazuje se také velké propojení těch eh, stínových bankovních subjektů evropských a amerických. A ukazuje se tedy to, že je to vše propojeno na globální a nadnárodní úrovni. Monitorovací eh, systém, který eh, zachycuje stínové bankovní systémy, měl značný prospěch z těch nedávných eh, regulačních reform a již se tedy eh, rýsuje celková podoba tohoto systému, je ale ještě třeba, abychom získali více údajů, tak abychom mohli mapovat vše i přeshraničně a přes jednotlivá odvětví, abychom získali jakýsi celkovější pohled na problematiku stínového bankovnictví. Vedle toho, že potřebujeme eh, skutečně podrobné údaje, by nám toto hodnocení eh, také jak si, respektive eh, to hodnocení by bylo lepší, pokud bychom měli údaje jak konsolidované, tak nekonsolidované. A nyní ještě obecně k makroobezřetnostním politikám. Zde bych chtěl říci, že v analýze nebankovního sektoru jsme učinili značný pokrok. Já bych dal pouze jeden příklad. EIOPA provedla první e, celoevropský zátěžový e, test, který se týká zaměstnaneckých penzí v roce 2015. E, nyní zahájila další takovýto test. Nicméně nad rámec bankovnictví je makroobezřetnostní e, politika ještě e, v plenkách. Tam ještě musíme e, vypracovat sadu nástrojů. Já jsem zde již zmínil například ty požadavky na marže nebo srážky u derivátů. A celkově by se měl rozšířit i také ten regulační rámec. Ten ta struktura režimů na ozdravení a řešení e, problémů e, centrálních protistran a pojišťovacích společností, to je také něco, kde bychom měli aplikovat makroobezřetnostní politiku. A k tomu přispívá právě Rada ESRB. Je důležité, aby měla dostatek nástrojů, aby mohla jednat včas. A chtěl bych e, celkově říci, že také národní institucionální rámce makroobezřetnostní politiky v jednotlivých zemích jsou důležité pro celkovou efektivitu. Zatím zde máme dvě země, které nemají orgán zodpovědný za makroobezřetnostní dohled, nicméně tam ten legislativní proces rychle pokračuje a v jiných zemích tedy již existují eh, příslušné nástroje, které se snaží, aby byly plněny požadavky nařízení o kapitálových požadavcích, zabývají se také různými eh, zranitelnými oblastmi, eh, například v oblasti hypoték na rezidenční bydlení a další. A nyní jsem připraven zodpovědět vaše dotazy. Děkuji. Jak jsem již řekl, Máme zde určitá časová omezení a proto musíme otázky se skupit eh, A každá otázka, na každou otázku máte pouze 1,5 minuty. Nejprve pan Kicas. Thank you, Chairman. Uh... Děkuji, pane předsedo. Rád bych se pana prezidenta Draghiho zeptal na jeho názor, pokud jde o riskantní situaci v řeckém bankovním sektoru došlo k vývoji hodnoty, v některém ohledu negativní, v některém pozitivní. V každém případě to musíme ohodnotit. Například nesplácené úvěry jsou i nadále velmi vysoké. Na velmi vysoké úrovni došlo eh, k teroristickému útoku proti panu Papadimusovi, bývalému eh, premiérovi, bývalému guvernérovi řecké centrální banky. Bylo by tady potřeba vyslat signál vůči těmto teroristům. Na druhé straně systémové banky se snaží o profit profitabilitu, o ziskovost. Některé ji už dosáhly a jejich tržní hodnota vzrostla během minulých měsíců. Proto se ptám, jestli se domníváte, že systémová rizika jsou kontrolována a že řecký bankovní systém bude schopný lépe financovat vývoj řeckého hospodářství během nadcházejícího období, a nebo tady dojde k opakování problémů z minulosti, pokud jde o rekapitalizaci bankovního sektoru. Děkuji. Položíme ještě další otázky. Nyní Pervánč Perez, prosím. Ehm, Děkuji, pane předsedo. Komise právě zveřejnila nový návrh k jednotnému kapitálovému trhu a doplnila tam i určité obavy z toho makroekonomického vývoje. Myslíte si, z pohledu ECB, že máme dostatečné nástroje, abychom mohli čelit nějakým nepříznivým, nějakému nepříznivému vývoji eh, na trhu a například eh, pokud by docházelo k nějakým eh, bublinám v jednotlivých členských státech, máte nějaké možnosti, jak to vyřešit? A my v těch stávajících návrzích, v těch stávajících diskusích také eh, navrhujeme, aby byl, eh, byla posuzována kvalita toho, kdo si eh, prostředky půjčuje. Jak se na takovéto možnosti díváte? Přispělo by to nějak ke stabilitě? Pan Anutis Marias. Děkuji, pane předsedo. Pane Drági, u toho třetího úvěrového balíčku se stanovilo 25 miliard na dekapitali- rekapitalizaci eh, bank, ale nakonec eh, na to šlo pouze 5,5 miliardy a nyní zde máme 19,5 miliardy eur eh, v tom třetím balíčku, v tom třetím programu, ale také je zde problém s těmi nesplácenými úvěry. A je zde mnoho řeckých občanů, kteří se bojí, že přijdou o dům nebo eh, kteří si kupovali dluhy za 10% jejich eh, hodnoty. A myslíte si, že by šlo vytvořit nějaký veřejný fond eh, a že by se těch 19,5 miliardy, které byly určeny na rekapitalizaci bank, dali použít eh, na podporu řeckých eh, středatelů, tak aby mohli splatit své dluhy a aby nemuseli prodávat svůj majetek. Takovýto model byl použit například na Kypru, kde již doslo, došlo k takovémuto návrhu na využití těch finančních prostředků. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já vítám opět mezi námi pana Drágyho. Myslím si, že jedno z největších rizik, kterému v současnosti čelíme, souvisí s kyberkriminalitou, s kyberútoky. Měli jsme zde například různé ty vydírací e-maily, ransomware, různé uh, takovéto programy, které byly ještě v zásadě neškodné, ale my si musíme uvědomit, že všechny naše finanční systémy spočívají na vzájemné propojenosti na datech. A chci se zeptat, eh, zda jak ve, ve vaší organizaci, tak na mezinárodním poli dáváte dostatečnou prioritu kyberkriminalitě, tedy boji proti kyberkriminalitě. Neměla by se stát větší prioritou v zátěžových testech bank, protože stále více závisíme na digitalizaci finančního sektoru. A má druhá otázka se týká clearingu a centrálních protistrán. Neobáváte se, že v současném politickém klimatu, kdy hovoříme o lokalizaci clearingových tedy ústředních protistran, že by eh, třeba prezident Trump na to mohl zareagovat takže dolary eh, budou, nebo dolarové transakce budou schvalovány pouze ve Spojených státech? Pak jsem měla ještě jednu otázku, ale dívám se na pana předsedu a tak se vás na to zeptám až někdy jindy. Výborně. A na závěr pan Dimitri Papadimulis. Děkuji, pane předsedo. Pane Drágy, já bych vám rád položil dotaz, který se týká Řecka. Evropská centrální banka, respektive eh, naše eh, Evropská centrální banka je velkým věřitelem a veškerá prohlášení, včetně prohlášení vašich, hovoří o tom, že v budoucnosti řecká ekonomika znovu nastartuje a je třeba vložit v ní větší důvěru a vypracovat eh, určitou eh, cestovní mapu po roce 2018, tak aby po roce 2018 eh, si za rozumné sazby mohla i naše banka, respektive Řecko, půjčovat. Vy jste vyjádřil politování nad tím, že nedošlo k dohodě na Euroskupině 22. května a na, té, na tom příštím setkání Euroskupiny bude nějakým e, způsobem ta cestovní mapa finalizována, tak jak jste ostatně vy sám o tom hovořil. Hovořil jste o tom, že je to důležité také pro vaše hodnocení a je to důležité proto, aby se Řecko mohlo účastnit kvantitativního e, uvolňování. Já se chci eh, zeptat, jak dlouho eh, ještě eh, Řecko bude z tohoto programu vyloučeno, protože řekové, řečtí občané si přejí mít jasný program do budoucnosti. A chci se tedy zeptat, jak dlouho se to bude ještě odkládat. Děkuji. Thank you. Uh, Děkuji. Nejprve se pokusím odpovědět na ty otázky, která, které se týkaly Řecka. Byť o Řecku se explicitně nediskutovalo na žádné radě ESBR. E, musím říci, že v Řecku tedy došlo prokazatelnému pokroku, především pokud se podíváme na kapitalizaci řeckých bank. Já nemám k dispozici konkrétní čísla, ale skutečně ten pokrok je velmi významný. Nicméně Máme tu ještě jeden problém a to je ta vysoká míra nesplácených úvěrů. Z části je to dané krizí, z části je to dané tím, že dříve to byly velmi, eh, velmi slabá místa bankovního systému. Současný program počítá z mnoha kroky a je potřeba úspěšně dokončit jeho revizi. Jsou to akce, kroky na straně bank, na straně vlády, to znamená nová legislativa, vytvoření rámce pro mimosoudní vyrovnávání pro eh, tedy řešení těch nesplácených úvěrů. Musíme si uvědomit, že země, které nemají rámec pro jasné a jednoduché řešení eh, nesplácených úvěrů, anebo které mají soudní proces, který je velmi zdlouhavý, neefektivní, a nemají, nebo nemají legislativní proces, který mm, eh, by napomáhal řešení eh, nesplácených úvěrů, tak tyto země právě mají nejvyšší míru nesplácených úvěrů. My víme, že právě nesplácené úvěry jsou určitým dědictvím. Byly vytvořeny v minulosti a nyní tedy podstatě brání normálnímu fungování bankovního systému a vlády vytváří legislativu, která je dobrá pro nové nesplácené úvěry, ne pro ty staré eh, nesplácené úvěry. Mimochodem to není případ Řecka. Je tu tedy jeden problém. A sice to, že ve stávající revi- je to tedy problém, kterému se ve stávající revizi věnujeme a je potřeba, abychom včas provedli nutné kroky. Vy jste zmínili Lukase Papademuse. Byl to skvělý místopředseda ECB, skvělý premiér a skvělý, můj skvělý přítel. A já bych rád vyjádřil eh, veškerou solidaritu jménem celého ECB, to znamená všech zaměstnanců ECB a rady guvernérů. Budu i nadále hovořit o Řecku. Co očekáváme od další schůzky euroskupiny? Očekáváme nějakou reakci na e, to tu situaci spjatou s dluhem. To znamená, jaká opatření je možno přijmout, tak aby ta, to zadlužení v Řecku bylo udržitelné. Je to otázka, o které bylo diskutováno mezi členskými státy a Mezinárodním měnovým fondem. My bychom byli rádi, kdyby obě strany dosáhly dohody. To je v podstatě jediná věc, kterou v tuto chvíli potřebujeme. A kromě toho bych rád dodal ještě jednu věc. Kvantitativní uvolňování v Řecku není samozřejmost. Musíme to sami nezávisle zhodnotit a v souladu se scénáři udržitelnosti eh, to musíme posoudit. Já bych chtěl dát jasně najevo, že zhodnocení udržitelnosti dluhu, které provádí komise, ECB, Mezinárodní měnový fond, eh, každý ve své roli, eh, to v podstatě eh, nijak neovlivňuje to zhodnocení, které provede Rada guvernérů ve své nezávislosti. A nyní se pojďme podívat na to, jaké nástroje jsou k dispozici pro eh, jednotný kapitálový trh. ESRB tedy podpořil vznik jednotného kapitálového trhu v Evropě. Jsme proto, aby se diverzifikovaly různé zdroje financování, ale zároveň si musíme uvědomit, že politika musí mít k dispozici nástroje pro zmírnění nových systémových rizik, které na takovéto unii vzniknou. V takovéto unii vzniknou. Já už jsem ve svém úvodním projevu hovořil o tom, že ty problémy se budou objevovat především v nebankovním sektoru, v sektoru stínového bankovnictví. Tento sektor neuvěřitelným způsobem roste a my eh, eh, si musíme uvědomit, že eh, právě ten vývoj v nebankovním sektoru, v sektoru stínového bankovnictví bude stěžení a že proto musíme mít k dispozici příslušné nástroje. Dochází tedy k revizi nařízení o ESRB a e, v této souvislosti bude posílena role ESMA. Na to se tedy budeme i nadále soustředit, a, ale zároveň e, nezbývá než přiznat, že napětí bude nepochybně i nadále velmi vysoké. Zároveň musíme mít na paměti, že tedy musíme eh, zvolit nástroje, které budou vhodné z makroobezřetnostního hlediska. A nyní tedy k další otázce. Kybernetické útoky. Ano, kybernetické útoky mají pro nás vysokou nebo nejvyšší prioritu. Kybernetická bezpečnost je pro nás naprosto stěžení. Jsme si naprosto vědomi toho, že to možn, že to je ten nejdůležitější problém, kterému v tuto chvíli naše instituce čelí. Na poslední schůzce G7 se e, tomu věnovala zvláštní pozornost. V tuto chvíli se tedy řeší dílčí problémy prakticky ve, na všech mezinárodních fórech. Řeší to i ECB, řeší to i národní příslušné orgány. Pokud jde o zátěžové testy bank z hlediska kybernetické bezpečnosti, tak to je velmi důležité. V tuto chvíli to provádí Bank of England a my tedy podporujeme iniciativy, eh, které budou provádět Národní centrální banky nebo národní eh, dohledové orgány a budeme se tedy snažit v tomto ohledu dosáhnout dalšího pokroku. Je to tedy nepochybně něco, co vyžaduje velmi eh, kompletní, komplexní reakci. Já s vámi v tomto ohledu naprosto souhlasím. Pokud jde o politiku umístění, já už jsem řekl, že pro nás je velmi těžké říci, jaká je ta nejlepší eh, definitivní dohoda, kterou by jednotlivé strany měly uzavřít, protože my nejsme stranou této dohody. My samozřejmě jsme k dispozici, jsme ochotni poskytnout naše expertní vědění, ale pro nás je podstatná jedna věc. Ať už ta dohoda, které bude dosaženo, bude jakákoliv, tak je pro nás těžení, abychom měli dostatečné dohledové pravomoci, abychom mohli eh, dohlížet na zúčtování, na clearing v eurech a eh, to, co na dopady, které tady to bude mít pro eurozónu. Děkuji. To je všechno, co jsem k tomu chtěla říct. A teď ještě ty nesplácené úvěry v eh, Řecku. Vy jste neodpověděl na ty moje dotazy. Jde o E, ten objem prostředků, který je k dispozici. Já jsem řekla, že o Řecku se nediskutovalo, to znamená, že já v podstatě nevím. Já, já vám v tuto chvíli nemohu poskytnout žádnou konkrétní odpověď. Toto je řešení, které se týká ESRB. Filip Lamberts, prosím. I don't see him, actually. Nicméně ho v tuto chvíli nevidím, to znamená, že slovo má Barbara Kapel. Děkuji, pane předsedo. Vážené pre, pane prezidente Draghi, hovořil jste o druhou e, evropskou monitorovací zprávu s novém bankovnictví a poukázal se na to, jak e, velká je míra toho mezinárodního propojení a jak velký je potíž těch hodnot, které se pohybují v oblasti stínového bankovnictví. V rámci této monitorovací zprávy o globálním stínovém zpravodajství e, jsme viděli, že máme problémy s tím, že Čína nám příliš nesprostředkovává údaje. Poslední data jsou z roku 2002 2010. Já se vás ptám, za čínské úřady dostatečně e, spolupracují s SRB, dalšími orgány, zadostáváte tedy dostatečné informace, které jsou důležité pro vytvářování vaší monitorovací zprávy. A zda také odkrývají ty zdroje, ze kterých mají své údaje. A další otázka. E, je to zpráva Evropského výboru pro systémová rizika, která se týká revize makroobeřetnostní politiky v EU 20. 20. Vy jste řekl, že zatím 16 zemí ještě nemá makroobezřetní orgán. Myslím si, že je tam také Itálie, ale jsme to tak ve zprávě z září 2016. Tam se nějaký rámec, který by se týkal alespoň těch prováděcích opatření pro Itálii. To by byla jedna otázka. Druhá otázka, jaké jsou vaše priority s ohledem na makroobezřetnostní dohled právě v Itálii. Děkuji. Thank you. Děkuji, Marko Valli. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo Draghi, já mám jeden dotaz, který se týká SRB a těch, eh, toho návrhu na evropské eh, dluhopisy, kdy jsme v situaci v Itálii, že vyjdeme z režimu kvantitativního uvolňování a samozřejmě to může mít také dopady na země, které jsou velmi zadlužené. Mezi nimi je i Itálie. Samozřejmě, že ty dluhopisy nejsou eh, způsobem, jak eh, roz, eh, mnoměrně rozložit ta rizika, protože tam by to podle rizikových profilů bylo rozděleno do různých tranší. A my si myslíme, že by to ještě přispělo k roztříštěnosti a k větším rozdílům mezi zeměmi ve středu a na periferii. Samozřejmě, že ty dluhopisy, jak si jsou risk-free, jsou eh, bez rizika, pokud jsou státními dluhopisy. Nicméně já se chci zeptat, jakým jiným způsobem bychom mohli to riziko trošku jinak rozložit. Protože já zatím nevidím způsob, jak eh, to udělat. A vy jste přesvědčený Evropman, takže se chci zeptat, jak to vidíte vy. Děkuji, pan Tomas Mann. Děkuji, pane předsedo. Pane Dragi, v prezentaci, kterou jste právě přednesl, byl poslední bod téma trhu s nemovitostmi. Já bych se k tomu rád vrátil. Poptávka po nemovitostech na bydlení a na postavení financování velice silně narostla. Z počátku roku bylo e SRB v situaci, kdy říkalo, že nevidí žádné nebezpečný pro možnou bublinu nemovitostní. Tak to jsem se to dočetl. Ale Mezinárodní měnový fond poukazuje na to, že je tady velká obava z toho, že by se trh s nemovitostmi mohl přehrát. Ti, kteří si budou úvěry, budou mít problémy, když úroky opět narostou a když by museli doplňovat nějaké další úvěry. A já jsem byl ve Frankfurtu nad Mohanem, kde András říkal, že Zdá se, že skutečně už nemáme zelenou, ale žlutou. Znamená to, že zejména ve velkých městech je skutečně ta tendence, že ty ceny za nemovitosti jsou velice přehradné. A já se vás týkám, ptám, jak to tedy vidíte, jak vidíte ten odhad eh, právě v oblasti nemovitostního trhu. A to, že se skutečně zdá, že ty ceny se přehřívají, a to nejenom v Německu. Děkuji a poslední dotaz pan Fernandez. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu Dragimu za přítomnost dnes mezi námi a mám dva stručné dotazy. První dotaz se týká toho, na co se před chvílí ptala Pirváš Beres a jde tedy o vyjednávání o tom, že by bylo možné vykonávat makroobezřetnostní eh, dohled i nad eh, společnostmi, které jsou eh, kotovány na burzách a že by v určitých eh, případech, kdy je možno, že by se vytvořily bubliny, tomu šlo nějakým způsobem zamezit, přijmout nějaká protiopatření. A potom vy jste hovořil také o těch non-performing loans, eh, nesplácených úvěrech v případě Řecka. Ale hovořilo se zde také o celoevropském řešení těchto non-performing loans a já se chci zeptat, jak se práce na takovémto řešení vyvíjí. Děkuji. Já se pokusím na ty odpovědi, otázky odpovědět eh, v tom pořadí, v jakém byly položeny. Uh, Čína. Čínská vláda poskytuje eh, Radě pro bezpečnost, finanční bezpečnost určitá určité údaje FSB, ale my zde nejsme relevantní. Pokud jde o Itálii, tak italská vláda v současnosti přijímá odpovídající předpisy. Pokud jde o ty Eh, SRB, to znamená rezervy pro krytí systémového rizika, tak eh, tam ta diskuse již eh, byla zahájená. Máme zde task force, které předsedá guvernér Irské centrální banky. A mám-li to říci možná až příliš stručně, ten návrh spočívá v tom, že dluhopisy by byly dány do společného půlu a rozděleny do jednotlivých tranší. Ale neznamená to žádnou společnou zodpovědnost. V tomto smyslu to není náhrada jakékoliv formy evropského dluhopisu. Je to prostě něco jiného. A Rada guvernérů Evropské centrální banky toto vzala na vědomí a já si myslím, že je ještě příliš brzy to nějakým způsobem uzavírat. My si myslíme, že by to snad šlo dokončit do konce tohoto roku, respektive v listopadu by snad měla být vydána finanční, k tomu finální zpráva. Otázka rezidenčních nemovitostí a je pravda, že ceny nemovitostí především ve velkých městech narůstají, jak v Německu, tak ale také v Nizozemsku, Rakousku a v mnoha dalších zemích. A Rada pro systémová rizika vydala příslušné varování v tomto směru. My jsme o tom diskutovali také na tom posledním slyšení, které jsme zde měli. Pokud se podíváme na ceny a podíváme se i na oblasti mimo města, tak eh, zjišťujeme, že ty průměry jsou přece jen v rámci těch historických průměrů. Takže není zde nějaké systémové přehřívání. To přehřívání je na lokalizovaných trzích, ale nikoli e, systémové. Proč ty ceny rostou? My jsme svědky toho, že poskytování úvěrů se nevyvíjí ve stejné míře, jako se vyvíjelo před krizí. Půjčování a hypotéky se dosud vyvíjejí eh, velice mírným tempem. Takže ty ceny se navyšují ale to zadlužování se nezvyšuje. A také to velice závisí na té místní situaci. V některých zemích, především jedné konkrétní zemi, majitelé nemovitostí jsou nyní v takové situaci, že jsou více zadluženi, než je hodnota jejich domu. A až se ceny domů zvednou, tak tito lidé budou v lepší situaci a celkově se zlepší i finanční stabilita. A k té sekuritizaci. Já si určitě myslím, že generální rada ESRB je v takové pozici, aby mohla revidovat eh, makroobezřetnostní nástroje v oblasti sekuritizace. My také sledujeme diskusy o sekuritizaci, které probíhají v Evropském parlamentu. A Evropská centrální banka v zásadě souhlasí s tím, co se zde probírá, ale doporučujeme navýšit eh, míru zadržení rizik, risk retention ratio, protože se domníváme, že jednotlivé rysy těch nástrojů, o kterých se diskutují, jsou již dostatečně pevné a pokud by ten poměr retence rizika byl příliš vysoký, tak by to zase mohlo eh, bránit eh, potřebnému vývoji. A k těm nespláceným úvěrům, především v Řecku, ale i v jiných zemích, tam v těch akčních plánech je potřeba, aby banky sami v tom něco dělali, při vymáhání těchto dluhů. Vlády mají v první řadě zajistit takové prostředí, které povede k tomu, že se nesplácené dluhy nějakým způsobem e, vyřeší tím, že se to vyřeší třeba mimosoudním vyrovnáním u soudů a podobně. Těch možností je celá řada. Vytváření e, společností na vymáhání eh, těchto eh, dluhů nebo v řešení těchto dluhů, to není nějaký lék na všechno. Neměli bychom se domnívat, že to samo o sobě bude stačit. Je zde celá řada dalších kroků, které jsou často velice bolestivé, ale to jsou možná právě ty kroky, které jsou skutečně zapotřebí, aby ten problém byl vyřešen. Děkuji mnohokrát a můžeme uzavřít i toto druhé slyšení, které bylo jako vždy velice přínosné a zajímavé. Já bych mnohokrát poděkoval panu předsedovi Dragimu, za to, že zde s námi tak dlouho diskutoval a proto velice důležité a přínosné pro naši práci a pro náš eh, dialog. Děkuji.